Přeji vám pěkné odpoledne a navrhovala bych, abychom znovu zahájili naše zasedání. Euh, Myslím, že tlumočníci mají uh, připravené eh, prohlášení, takže jim dáme možnost. Tlumočníci vás musí informovat, že již třetí týden probíhá pracovně právní spor způsobený nově nařízenými pracovními podmínkami. Navzdory řadě ústupků z naší strany neučilo, neučinilo vedení žádný pokus nás kontaktovat a konflikt vyřešit. Tlumočníci v několika kabinách na této schůzi dostali práci příkazem, což znamená, že jsou nuceni pracovat. Abychom projevili solidaritu v situaci, kterou považujeme za porušení práva tlumočníků na stávku a za diskriminaci některých jazyků a poslanců, rozhodli jsme se v ostatních kabinách nepřerušovat práci, jak bylo původně v plánu. Zároveň vám s pozitováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle har- plánovaného harmonogramu v 18.30. Předsedkyně pokračuje, chci omluvit eh, pana Berta Langeho, který tady nemůže být. Eh, také chci přivítat ehm, zástupce diplomatického eh, sboru, experty, které se s námi podělí o analýzu své znalosti. Um, um, budeme spolupracovat s našimi partnery no, poslední vztahu s um, Latinskou Amerikou, Kolumbie, Peru, Peru Ekvádor, Střední Amerika, um, um, modernizace dohody Mexikom, obchodní organizace Mercosur. E, to všechno představuje obrovské výzvy, proto jsme pozvali řadu expertů, a e, kter, abychom mohli prohloubit naše úvahy na toto téma. V prvním panelu e, dáme slovo mm, se bude týkat probíhajících jednání a druhý ke existujícím dohodám. Že modernizace obchodních vztahů s Latinskou Amerikou. Dám slovo paní Reda, která je eh, knou ředitelkou OECD pro s, Latinským Amerik- vztahy s Latinskou Amerikou. Máte slovo na pět minut. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji za pozvání. Nyní se nacházíme v době vyjednávání a modernizování některých dohod s latinskoamerickými zeměmi, konkrétně se třemi, což je velice specifické, tedy mít tyto globální dohody. To znamená politická spolupráce, obchodní jednání, tak to probíhají jednání s těmito třemi eh, zeměmi. Začnu tedy eh, o jednání s Mexikem, které je v tuto dobu velice pokročilé. Musím říci, že se nacházíme v po závěrečných fázích, hovoříme o politické spolupra- eh, části a části o spolupráci. Ta by měla být dokončena v listopadu a doufáme, že dohoda principiálně tu o té první části. Tu byla tedy již 21. dubna, to znamená, to jednání nyní na technické úrovni, je zapotřebí dokončit některé části a nyní už probíráme ty technické detaily a ubíráme se k překladům a musím říci, že tato Dohoda je jednou z těch nejmodernějších, které máme s latinskoamerickými a karibskými zeměmi. Obecně také Mexiko bylo prvním partnerem, s kterým jsme zahájili před mnoha lety jednání. Bylo to v roce 1997, toto jednání bylo dokončeno. A Mexiko je také naším strategickým partnerem a odráží se to v této dohodě. Proto tu máme mnohé nové kapitoly, velice pokrokové, kvalitní. A tato část obchodu a investic je také velice moderní a zřejmě kolega z obchodu mne v tomto doplní. Probíhá velice úzký dialog o spolupráci, řešíme globální záležitosti jako životní prostředí, klimatické změny, energetiku, digitální ekonomiku, udržitelný rozvoj a samozřejmě makroekonomické politiky, které vytvářejí příznivé podmínky pro naše podniky a průmysl a také velice kvalitní výměnu v inovativních oblastech, jako je výzkum, inovace a dynamická oblast informačních a komunikačních technologií. Myslím si, že opravdu můžeme být velice spokojeni s touto moderní dohodou. Druhou, kterou jsme právě začali vyjednávat před několika měsíci, to je dohoda s Chile. Tady samozřejmě se situace mění kvůli změně ve vládě, trochu se to díky tomu zpomalilo, nicméně musím říci, že i tady v tomto jednání jsme zaznamenali kvalitní pokrok. Je to komplexní, rozsáhlá dohoda, která pojednává o politice, spolupráci a obchodní oblasti. Už jsme měli tři kola v té obchodní oblasti a třetí kolo v oblasti politiky a spolupráce proběhne zítra. To znamená, máme i v této oblasti velká očekávání. Asi i vy víte, že DG Trade nedávno v květnu zavedlo eh, zhodnocení udržitelného rozvoje a také jsme zavedli velice zacílené konzultace online, abychom obdrželi vyjádření od evropských podniků a podnikatelských organizací. Jsme na počátku třetího kola o obchodu, zatím ještě nejsme příliš daleko, ale projednávají se mnoha témata a máme hodně očekávání, protože nová vláda v Chile se vyjádřila, že opravdu má velký zájem dokončit tato jednání rychle. A my doufáme, že alespoň politické dohody dosáhneme, doufejme, do konce tohoto roku. A třetí jednání, které probíhá, a často to také můžete vidět v tisku, to je jednání s Mercosurem, Tady musím říci, že je to poměrně složité jednání. Zatím poslední kolo jednání se týkalo politické spolupráce obchodu. 6. až 8. června v Montevideu. Doufali jsme, že dosáhneme politické dohody. Mohli jsme uzavřeli jsme tu část politiky a spolupráce, ale obchodní část ještě otevřena a doufáme tedy eh, vkládáme naděje do příštího kola. Je tu několik technických záležitostí ze strany institucí ještě nedokončených, ale to je v podstatě takový hlavní úkol, který musíme dokončit. Tedy dokončit eh, tu obchodní část po těch 20 letech by to bylo velice důležité uzavření takové dohody. Je to ostatně i otázka důvěryhodnosti z naší strany. Děkuji vám za pozornost. Merci, euh, Nyní slovo dostane Beatrice Kardoky, ehm, která je bývalou mm, náměstkyní ministra pro obchodní vztahy v Mexiku. Dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat Marie Mercedes Rodriguez a komisi DigiTrade a Evropskému parlamentu za eh, milé pozvání. The world has become more... Svět se stává čím dál komplexnější. Nevím, jestli si ještě vzpomínáte, když jsme poslali první e-maily, to bylo v polovině 90. let a tehdy se podniky rozhodly rozdělit své produkční procesy, produkovat v různých zemích, kde by náklady byly levnější a to proto, aby byly konkurenceschopnější. A tam se ty globální eh, řetězce jaksi změnily, změnilo se rozložení sil, Eh, přineslo to také technologickou revoluci a tady na tomto slajdu můžete vidět, jak se změnil světový obchod drasticky za to poslední století. Od obchodování s klasickým zboží je to nyní o těch eh, přínosech, stupech. A takto se to tedy šířilo z 400, z 42 dohod na 279 v roce 2018. No to a vneslo do obchodního světa tu komplexnost, i když jsou tu jednoduchá pravidla, ale je tu určitá analogie s legem. V, jednom, v jedné kostce lega máte jednu kombinaci, u třech jich máte 1560 těch kombinací a s šesti kostkami lega díky počítačům jsme zaznamenali 915 milionů kombinací, takže si dokážete představit, eh, jak, složitý, eh, jak složité fungování světa s tolika obchodními dohodami tady podle těchto pravidel, jednoduchých manuálu jednoduchých pravidel, řešení pro tu světovou komplexnost není složité řešení, ale jsou to jednoduchá pravidla. A nejdůležitější v obchodu je, aby ta pravidla, která se týkají veřejných politik, se omezily jen na několik málo pravidel, aby jich nebylo více než pět a je důležité příliš eh, nezaměňovat ta jednoduchá pravidla s takovými simplistickými řešeními, což vidíme u populistických vlád v dnešní době. Asi úplně jasným příkladem je tady Donald Trump, který si myslí, že tím, když bude takto narušovat eh, ten eh, systém dohod o volném obchodu, tak, že vyřeší, um, uh, vyřeší situaci s mezinárodním obchodem. A podobné situace jsou tady i u tématu migrace, jeho názorem na budování zdi. Donald Tusk, ale to není ta samá osoba jako Donald Trump. V případě nedostatku leadershipu a ambicí ze strany Spojených států, tak si myslím, že je velice důležité, aby EU a Latinská Amerika posílily jejich obchodní, ekonomické a politické vztahy. A ta dvě pravidla, která by k tomu mohla přispět, jsou následující. První, to je obchodní a ekonomická integrace. A tady Mexiko a EU to učinili poměrně nedávno, jak už tu zaznělo. To znamená, konkrétně EU a Mexiko eh, zmodernizovali dohodu o volném obchodu mezi EU a Mexikem. Prostřednictví toho vlastně prohloubili své vzájemné vztahy, tedy jako lásku a i hodnotu svých manželských vztahů. A myslím si, že je třeba zdůraznit ještě, že je důležité, že EU a Mexiko dokázali, aby tato dohoda prošla velice rychle, což dokazuje, že když je tu politická vůle, tak se vše, včetně překladu, dá urychlit. To může být zdrojem inspirací pro eh, třeba probíhající jednání NAFTA a mm, určitě to vysílá pozitivní signál světu, co se týče otevíra, obchodnímu se otevírání. Tady vidíte ty obchodní toky a investiční toky od doby, kdy vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu Mexiko mělo obchodní deficit s EU, nicméně my nenahlížíme na světě jako Donald Trump. Myslíme si, že to bylo pozitivní, dovážíme v podstatě kapitál a, a vstupy. To si myslíme, že tady je v tomto, v této věci je EU naším hlavním partnerem. Větší, a, a představuje tedy 40 toho, co přichází do Mexika. Takže po dohodě FTA, co jsme učinili? Snížili jsme dopad eh, z preferencí, také jsme tam zapracovali nové generační eh, disciplíny a také jsme vyřešili ještě nedořešené eh, body k projednání jako služby zemědělství a investice. Další pravidlo, první bylo obchodní integrace a tím druhým je přiblížit se a prohloubit eh, naši lásku tedy mezi Mexikem a EU, tedy konkrétně Latinská Amerika a EU a to prostřednictvím spolupráce. V tomto případě tedy eh, Tady se to týká těch prostředků, těch eh, bankovek v ústech, ale tady to není jenom o penězích, je to o spolupráci, budování kapacit, kde vlastně Evropská unie poskytla velkou pomoc eh, Latinské Americe v posledních letech konkrétně vaše strategie pro regionální inovace, spolu, úzká spolupráce s Brazílií, Argentinou, Chile a Peru, aby se jim podařilo dokončit tyto cíle. A pak další dvě oblasti, kde můžeme spolupracovat, je boj proti americkému protekcionismu. V tom jsme společně v té reakci na ta odvetná opatření proti oceli a clům na hliní, která byla nastolena. Doufám, že Kanada, Mexiko a EU se nacházejí na stejné lodi a přála bych si, aby i další země dokázaly prostřednictvím těch bilaterálních dohod takto postupovat a mohli bychom vytvořit mnohem silnější frontu. Také jsem přesvědčena, že EU by měla úzčej spolupracovat s Latinskou Amerikou, aby se vytvořila eh, větší, integrovanější obchodní dohoda jako ta, která byla navržena před několika lety ze strany Spojených států, eh, ta do obchodní dohoda. Tady by se prokázal leadership Evropské unie a jasně by mm, se zaplnilo i to prázdné místo, které po sobě nechali Spojené státy. No a ještě na závěr bych chtěla hovořit o této studii, kterou zveřejnil Světové ekonomické fórum. Týká se připravenosti na budoucnost výroby a věnovala se těm hlavním výzvám a stávající eh, technologické revoluce. Tady vyvstaly dva prvky. Struktura produkce, ta je napojena na komplexnost a škálu škála, tedy eh, kolik se eh, vyrábí v továrnách eh, na úrovni HDP a komplexity, což je komplexnost a jedinečnost těch produktů. A další úroveň poměřování je připravenost pro tu revoluci 4.0. Tady Latinská Amerika ještě prokazuje určité oslabení, nedostatky eh, v lidském kapitálu a v institucionálním rámci. Ta studie klasifikuje země do čtyř velkých kategorií jako vůdčí země, ty mají silnou strukturu a jsou takovými lídry v produkci, tam je zahrnuta většina Evropy. Jste dobře připraveni, abyste čelili budoucnosti, co se technologie týče, pak eh, země eh, dědictví. To je třeba Mexiko, kde máme silnou strukturu produkce, nicméně ještě výkon je slabší a potřebujeme se vyhnout tomu, abychom byli tak nějak vklíněni mezi ty vůdčí země a pak země, ty nově vyvstávající ekonomiky, které mají nízkou, nízkou cenu pracovní síly. A pak další dvě kategorie, to jsou vysoce potenciální země, mají omezenou strukturu produkce v dnešní době, ale je tam potenciál. A pak jsou to ty nově se objevující země, tam je, jsou mnohé uh, Země Latinské Ameriky ještě mají omezenou strukturu produkce. A tady je tedy to rozmístění těch zemí. Tady na tom grafu vidíte ty modré tečky, to jsou z evropské země, to jsou ti lídři. A žluté, to je Latinská Amerika. Jak jsem řekla, velká většina je v té čtvrté kategorii těch rodících se pouze jedna žlutá a to Mexiko je v té druhé kategorii. A na závěr, co se týče toho, co by Mexiko a Latinská Amerika měly dělat v tom dnešním světě, při hledání toho správného ekonomického modelu a obchodní politiky opravdu potřebujeme vyřešit záležitost produktivity, abychom vyřešili nerovnosti a na ně navázanými problémy, které se pak odrážejí v ekonomice. V případě Mexika tady vidíte, že máme sníženou produktivitu, to má pak dopad v našem HDP na hlavu, třeba ve srovnání s Čínou, kde tato zase narůstá. A následně tedy, když eh, se sledují ta jednoduchá pravidla, která jsem oznámila na úvodu, to je těch pět jednoduchých pravidel, která mohou něco změnit, eh, hlavně v Latinské Americe, což je tedy transformace produktivity, jít cestou větší hodnoty. Na tom smajlíku vidíte tedy ten výrobní řetězec, eh, který je načrtnut v té křivce úsměvu a čím blíže směřujete do těch koutků, tak tam je více přidané hodnoty. Bohužel, ale Mexiko je u toho způsobu manufaktury, tam to tedy potřebujeme navýšit. V tom produkčním řetězci a jít do cesty výzkumu, rozvoje, design, branding a také marketing, distribuce a prodej. A pak eh, další věc, kde pomohla hodně Evropská unie Latinské Americe, pom- pomoc malým a středním podnikům z- a jejich propojení s nadnárodními podniky, pak za třetí inovace, Potřebujeme více inovace a vzdělání lidského, investic do lidského kapitálu. Čtyřka, to je infrastruktura, logistika a konektivita, aby se snížily náklady a čas. No a v neposlední řadě vylepšit spolupráci mezi vládou, soukromým sektorem vzdělání a vzdělávacími institucemi. Tady víme, že Evropská unie také hodně napomohla latinskoamerickým vládám a vlastně umožnila to, že došlo k tomu propojení mezi institucemi a podniky. Já jsem přesvědčena, že spolupráce a to strategické jednání mezi EU, komisí a tímto parlamentem, že díky tomu se podaří latinskoamerickým zemím eh, přejít z toho manufakturního způsobu k velkým producentům. Děkuji vám za pozornost. Je donne la parole. Děkuji.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 Eh, panu mm, Gabrielovi Feblmajerovi z mm, ekonomické fakulty eh, Mnichova. I'm happy to be here. Děkuji vám. Rád, že jsem zde s vámi. Eh, byl jsem požádán, abych pohovořil o Mercosuru a o těch nových podnětech, které eh, možná přinesly eh, nová vyjednávání a o eh, potenciálu možné dohody. Argentina, Brazil, Paraguay a Uruguay společně představují čtvrt miliardy spotřebitelů, 150 milionů pracujících, pátý největší hospodářský blok mimo Evropskou unii, velice různorodý region, kde dominuje Brazílie, Paraguay a Uruguay jsou malé země, je to region s problémy na makroekonomické úrovni, s politickou a ekonomickou stabilitou a uzavření dohody o Mercosuru by mohlo dostabilizovat celý region a také by mohlo být takovou hrází proti ekonomickému populismu. Tady vidíme několik ekonomických statistik celého regionu. Je důležité poznamenat, že Brazílie se právě dostává z nejhlubší recese ve své historii. To je tedy velice specifická chvíle pro tuto eh, zemi. Přišla o 7% svého HDP od roku 2015 do roku 2017. Argentina je eh, v polovině krize teď musela přijmout eh, plán Mezinárodního měnového fondu a má 25% inflaci a je eh, v eh, situaci makroekonomické v eh, nerovnováhy. Ehm, Brazílie, Argentina a Paraguay jsou středně příjmové země, Uruguay je nízkopříjmová země a proto má také režim GSP plus od Evropské unie. Klíčová otázka, kterou už vždycky kladou ekonomové, je, že když se podíváme na potenciální dohody o obchodu, tak jak velký je tedy potenciál pro navýšení vývozů a mm, následně tedy eh, ekonomický stimulus. A i jak velký eh, poměr eh, představují vývozy v ekonomice v Argentině a Brazílii, je to nějaký 12-13% a podívejte se na země stejné velikosti a úrovně rozvoje, dokonce tady splňuje stejný jazyk tak Mexiko ehm, je skoro na 40%. Čili to je jenom takový, eh, takový pro, pro představu eh, k dodatečnému obchodu se zeměmi Mercosur. Opět srovnání s Tureckem. Obdobně eh, velká a rozvinutá země. Argentina a Brazílie očividně zaostávají. Tato čísla tady mohou ehm, být nějak sofistikovaně podána, ale důležitý je eh, výsledek a sice je tady velký nevyužitý potenciál mezi eh, Evropou a Mercosurem. Pokud se podíváte na nedávnou eh, obchodní statistiku mezi Evropou a Mercosurem, tak vidíte, že to je poměrně bouřlý vývoj. Ten, ta modrá křivka je vývoz Evropské unie do regionu Mercosur. Bylo to na stovce v roce 2002 a teď se to eh, dvou a půl násobilo, což je pěkné na straně vývozu Mercosuru do Unie už to není tak eh, super dynamické, teď jsme na 42 miliardách. Velice malý eh, vývozní přebytek pro Evropskou unii. Z obrázku také uvidíte, že jsou tady v kontrakce a v v boomy a, a očividně, když jsou komoditní ceny dole, tak je propad a když ne, tak to jde nahoru. A Mercosur a Evropa, to by mohlo pomoci na, a, tedy tomuto regionu se stabilizovat. Také se můžeme zabývat čísly ohledně podíly na, podílu na trhu. Vidíme, že je tady eh, velký podíl Číny a v letech 2017 a 2018 Čína asi eh, předběhne Evropu, co by největší obchodní partner regionu. A to samozřejmě znamená eh, politickou váhu a dohoda s Mercosurem by mohla takovou dynamiku zvrátit. Region Mercosur je region s vysokými příchozími tarify. To tmavo červené znamená a vysoké, eh, eh, vysoká cla. A pořád jsou to čísla, eh, která jsou dvouciferná, klidně i 35%. Například z Evropy některé zboží činí až 35% tarifu do Brazílie. Na druhou stranu je to trošku nižší. Tady vidíte eh, méně červené barvy, to znamená uplatňované tarify nejsou tak vysoké jako příchozí tarify. To znamená, že takhle se tomu říká. Ty příchozí tarify, to jsou ty zajištěné eh, dohodami VTO, zatímco ty uplatňované tarify, to jsou tarify opravdu použité v mezinárodním obchodu. To znamená, to má několik dopadů ty eh, tarify jsou tak vysoké v Mercosuru a některé eh, země, některé jsou podstatně eh, nižší. To znamená, že je třeba, aby země Mercosuru snížily mm, tarify a, a region se bude muset hodně otevřít, to znamená, Evropa může očekávat velké přínosy. Ty multilaterální tarify v Mercosuru jsou vysoké a to znamená, že pokud Evropa bude eh, schopna se eh, uchytit v regionu Mercosuru, tak to bude mít velké výhody pro eh, výrobce z Unie a z a ty z Číny a z USA nikoli. To znamená, že tady máme výhodu prvního hráče, pokud bude dokončeno to, co už běží 18 let, začalo to v roce 2000. Samozřejmě tady mohou být také opačné eh, eh, efekty. To je problém u preferenčních těch obchodních dohod. Máme tady ještě vysoké eh, úrovni cel na straně, na straně Merkul v externí, takže tam může být problém. My tam máme samozřejmě celou řadu nejistých parametrů. Po Africe je to ten druhý nejistější nejnejistější exportní region. Ty země mohou měnit tarify VVT o nebo v souladu s eh, VTO, pokud budou chtít. A 300 produktů z asi 500 eh, se může eh, více než zdvojnásobit a to bylo podle VTO, takže tahle nejistota je velice důležitá a ta dohoda může ehm, zvrátit tuto nejistotu. To znamená, že bychom mohli očekávat větší eh, tvorbu exportu eh, než u jiných dohod, protože je tady ta nejistota a významná. Evropa má eh, citlivé otázky, zejména v zemědělských sektorech, v hovězím, v oleji, v semenech, v osivech a tak dále. Cukru. A to znamená, že bude třeba dlouhých přechodných období na obou stranách výjimek a ochranných opatření. Eh, celá eh, řada eh, věcí byla odhalena v řadě přizkumů. Například všechny čtyři země Mercosuru na tom nejsou dobře, pokud jde o celní řízení. Je to velice byrokratické, zlouhavé a obsahuje to velká rizika pro evropské dovozce, takže změna tady by mohla znamenat hodně pro evropské vývozce. Máme tady problém s daňovou diskriminací v Brazílii, dovozní eh, restrikce v eh, Argentině, ale přesto 26% produktů, které eh, Argentina dovází, se považuje za citlivé a musí se licencovat. Dvojitá certifikace v některých sektorech, s tím jsou problémy, potom sanitární a sanitární standardy, zejména ryby a maso, velice uzavřené, tedy s veřejnými zakázkami v zeměmi Mercosuru, zákony eh, kupujte brazilské a další eh, to obdobné eh, samozřejmě chrání místní výrobce, potom má problémy s duševním vlastnictvím. Země Mercosuru kromě Brazílie nepodepsali ehm, smlouvu o mezinárodní spolupráci v oblasti patentů. A potom tam máme ještě další požadavky nesplněné na spolupráci na institutu WIFO. V Mnichově jsme se pokusili kvantifikovat dopad takovéto eh, dohody a jestli to má cenu. A tady vidíte, že eh, můžeme očekávat eh, povzbuzení dlouhodobého HDP od 0,07-0,18 v HDP v miliardách eur. Je to 10 až 25 miliard eur dalšího HDP v Evropě. U Mercosuru je to podobné, pokud je o miliardy, 12 až 34 miliard, tedy eh, miliard eh, eur dalšího HDP, ale eh, ten procentní nárůst je tady mnohem vyšší než ten evropský. To znamená, že tyto země opravdu budou mít velký prospěch s otevřením. Pak je tady, tady ten evropský tarifní eh, příjem, eh, ten bude hodně, eh, to bude hodně heterogenizované. Členové Mercosuru zjištíme, že Paraguay, Uruguay, Argentina budou mít, budou mít větší Paraguay a Uruguay budou mít větší přínos než Argentina a Brazílie. V Evropě je také velká variabilita. Odhadujeme, že španělsky mluvící země v Evropské unii z toho budou mít větší prospěch, jsou kulturně bližší, takže eh, když eh, se odbory eh, bariéry, tak to povzbudí jejich příjmy více než jinde. Pokud se uděláme na sektorové dopady té dohody, tak to je jednicový případ zemí, které se specializují na různé věci. Mercosur se specializuje na zemědělství, má tam konkurenční výhodu Evropa v výrobě, takže se navzájem doplňují. Zjišťujeme, že většina výrobních sektorů by měla projít eh, pozitivní přenou hodnotou tady v Evropě. Zjišťujeme, že eh, sítě, které máme v evropském, eh, na evropském jednotném trhu, znamenají, že například nárůst vývozu z Německa se rozptýlí také na střední a východní Evropu, eh, takže ty z toho budou mít také eh, přínos tyto země. Jsou naopak sektory, které jsou zranitelné eh, větší konkurenci v, z, z Mercosuru, jako je dřevařský průmysl, kože, lužní průmysl a tak dále. Ale není to nic velkého. Základní zemědělský sektor, cukr, biolích, eh, olejnatá semena a maso a ty jsou eh, hodně eh, závislé nebo ohrožené. Jsou tady ovšem také podstatné příležitosti, zejména i v zemědělsko-potravinářském sektoru, v mlékárenském průmyslu, vina, víně a nebo zvláštních plodinách, jako je chřest. Eh, členové EU z toho mají velký prospěch, všichni z toho mají prospěch a dodatečná eh, hodnota v těch výrobních službách by měla eh, převážit ty ztráty v zemědělsko-potravinářském sektoru. Kdykoliv hovoříte o číslech založených na simulaci, jako jsem to udělal právě já, tak v tomhle konkrétním případě riskujeme, že podceníme určité dopady, protože ta nejistota v případě energosurnu je vysoká ty, eh, ta, ta, při, eh, ta, ta možná cla jsou poměrně vysoká a ta aplikovaná jsou relativně nízká, takže otázkou je, jak z toho prospěje pořád eh, evropský výrobce. Také čekáme, že to bude mít pozitivní dopad na země Mercosuru, což by mohlo podpořit vzájemné vztahy. A samozřejmě je tady významná nejistota ohledně snížení obchodních nákladů v důsledku spolupráce v net tarifních bariérách. A ještě několik eh, důležitých eh, obecných připomínek. Je třeba očekávat, že Markosur eh, nebo dohoda s Mercosurem skončí, vytvoří určité problémy v některých částech zemědělského sektoru v Evropě. Je třeba se na to připravit při reformě EZP a, a v rámci finančního rámce tedy v Evropské unii. Například můžeme mít i eh, fond eh, pro vyrovnání se s globalizací, abychom pomohli zemědělcům. Potom je, jsou zde emise eh, skleníkových plynů. Tohle je třeba brát vážně, to jsou skutečné externí, externality a musíme se postarat o to, aby tato dohoda nevedla k dalšímu odlesňování Brazílie a Paraguaje. Například musíme sledovat alespoň v reálném čase, abychom mohli informovat veřejnost a také potřebujeme eh, vymáhací mechanismy, aby eh, tady nebyly vedlejší škody, které nikdo nechce. Na druhou stranu eh, důležité je postarat se o to, aby domácí ekologická politika, kterou bude přijímat v Evropě, například k biopalivům zůstala nediskriminační. Potom je tady samozřejmě také otázka lidských práv menšin a, a domorodých národů. To je také Eh, závažná otázka, i když je to hodně daleko od toho, eh, k čemu by se ekonom měl vyjadřovat. Mm, takže tady skončím a děkuji vám za pozornost. Euh, eh, nyní hm, přejdeme k diskusi s ehm, našimi členy. První dám slovo panu Santi i našemu koordinátoru pro Latinskou Ameriku, pan um, Santiago Fises, který je zodpovědný za Kolumbii. Děkuji, paní předsedající. Nyní implementujeme obchodní dohodu mezi EU, Kolumbií a Peru. nyní probíráme toto nebo až později? No, no es ahora. No, por eso, me parece que... Takže toto téma je později, dobrá. Je vais donner la parole, donc tu, tu, tu veux dire un mot? Chcete k tomu tady něco? Eh. Dám slovo paní Rodrigo Pinheiro. Děkuji, paní předsedající. Mne velice těší, že se zrealizovalo toto slyšení, které je velkou příležitostí pro to, aby se zdůraznil význam, který přikládá Evropský parlament a další evropské instituce, jako je komise a rada, těm vztahům politickým, obchodním a politicky mezi EU a Latinskou Amerikou, protože zdůrazňujeme, že kromě těch historických vztahů, principů a hodnot, které sdílíme společně, pracujeme na různých multilaterálních fórech, abychom právě tyto hodnoty obhajovali, abychom obhajovali lidská práva, environmentální udržitelnost, která je dnes důležitější než kdy jindy. Dnes si také připomínáme Světový den uprchlíků, uprchlíků a bohužel právě eh, předseda, eh, prezident Trump odstoupil od Rady pro lidská práva OSN. Nicméně my v Latinské Americe pracujeme pro, ve prospěch obhajoby lidských práv. Stojí to nad všemi ekonomickými a obchodními vztahy, které samozřejmě také jsou důležité. A právě v oblasti ekonomických a obchodních vztahů tady chci zdůraznit, že společně Evropská unie a Latinská Amerika představují 25 světového HDP 25 světové populace. Proto politická agenda a obchodní agenda v ní Latinská Amerika hraje prioritní roli, co se týče vyjednávání. A to je podle mého názoru velice pozitivní. A co se týče obchodní dohody s Mexikem, Samozřejmě velice dobře nám to eh, vysvětlili obě eh, expertky tady, jaké jsou ty vztahy s Mexikem, ale já chci říci, já jsem se eh, zúčastnila zjišťovací mise do Mexika a myslím si, že bylo velice dobré, že se zrealizovala, protože v určité chvíli, kdy to bylo období volební kampaně, tak bylo dobré poznat ty jednotlivé kandidáty a vnímat to, jak na ně nahlíží mexická společnost a bylo eh, důležité zaznamenat tu jednotnost politických skupin ohledně uzavření té obchodní dohody. Byli opravdu ochotní vynaložit úsilí za Mexiko, aby se dokončily ty ještě neuzavřené aspekty, jako je otevírání se veřejných zakázek na federální úrovni a možnost toho, eh, že tam mohl být konkrétní výčet institucí, tak jak je to v té eh, dohodě eh, zajistit to tedy do konce tohoto roku. A také důležité to, že je možné eh, ratifikovat úmluvu 98 Světové pracovní organizace. My jsme měli příležitost, eh, já a pan Fisas eh, za stranu Lidovou a já jsme se tedy zúčastnili, měli jsme příležitost se setkat s ministrem práce, který jasně vyjádřil závazek mexické vlády právě uh, ratifikovat ten eh, eh, neratifikovaný ještě dokument eh, Mezinárodní organizace práce a také ještě mm, to ohodnotit, ocenit celý ten volební proces. Myslím, že to proběhlo podle příslušných standardů a ostatně i ty pracovní podmínky jsou velice důležité. No a k malým a středním podnikům tady je velice důležité zdůraznit, že je tam konkrétní kapitola pro malé a střední podniky a je to to vůbec první, která má tuto specifičnost, protože je třeba učinit velké úsilí jak za stranu Evropské unie, tak v tomto případě ze stranu za Mexiko, aby tam byly veškeré ty výhody, eh, dohody, aby se usnadnily ty eh, um, vztahy, protože proto se vlastně podepisují dohody, ale je to také možnost přenosu informací vlastně při všech těch schůzkách, které proběhly se zástupci všech odvětví, ti nám vyjádřili tuto potřebu, tedy aby se opravdu v té dohodě toto sloučilo, protože vzhledem k těm informacích o procentu užití a o preferencích by to nemělo smysl, kdyby to nebylo ve smlouvě protože ty preference by se využily do 50% a proto se nepodepisuje dohoda. Dohoda je tu proto, aby se vše využilo na 100%. Takže si myslím, že když se podepíše dobrá dohoda, tak se musíme soustředit pouze tedy eh, na intenzitu té dohody, aby eh, umožnila dosažení těch cílů, které se stanovily. A ohledně genderové perspektivy, tady je pravda, že mandát dohody s Mexikem nezahrnoval nějakou kapitolu genderové rovnosti, bude to vlastně poprvé kdy se tam něco takového objeví. Nicméně je pravda, že i když tam tento mandát není, tak je možné tady i něco učinit. Nás těší, že je tu specifický odkaz na blahobyt zvířat, ale lituji, že to není konkrétní kapitola, aby um, e, tu uh, vlastně obchodní dohoda byla ve prospěch 50% populace, což jsou ženy, takže musím naléhat na to, aniž by se znovu musela otevírat ta dohoda, aby se tam zapracovaly ta studie, média, aby to bylo doloženo údaj o tom, jak můžeme vylepšit, ovlivnit toto, aby to bylo více prospěšné, ta obchodní dohoda ženám. Ale já nevím tedy, abych se vyjádřila hned i k Mercosuru. Nevím, zda je přítomen pan Salafranka, který je zpravodajem za nás za Mercosur. Uh, tady si myslím, že toto je také velká příležitost. Ovšem bohužel máme velice starý mandát z roku 98, to znamená, že to hodně zastaralé od toho, co je vlastně ambicí těch nových obchodních dohod, ale je důležité, aby se mohla dokončit ta vyjednávání, ale chci tady ponechat určité zamýšlení. Tyto dohody, kde byl ten proces vyjednávání tak složitý a trvalo tuto nezbytnou dlouhou dobu, dobu, tak bychom tam měli zapracovat flexibilnější, agilnější mechanismy, aby se tam zapracovaly určité aspekty obchodní politiky, které jsou zapotřeby. Nemá smysl, kdyby do, toho, do dohody s Mercosurem nebyly malé a střední podniky, když už existují dohody mezi stranami, aby to byly jednotná kontaktní místa i pro brazilské, urugvajské, paragvajské podniky a naopak zase něco podobného i v Evropské unii. Proč nemůžeme udělat něco víc, aby se tam například zapracovalo to, co se podepsalo v rámci ministerské konference z Buenos Aires ohledně té genderové dohody? Podepsali to všechny členské země Mercosuru, které se účastní na jednání a to jsou závazky. Tak proč se to nedostalo i do této úrovně? Je tu tedy ambice, ambice, aby to bylo na všech úrovních, kde to dokážeme splnit. Já si totiž myslím, že občané jako spotřebitelé, jako podniky, poskytovatele služeb toto od nás očekávají. Děkuji. Merci. Est-ce que monsieur Bege veut dire un mot? Um, děkuji, pan Weber chce něco k tomu říci? Paní Kry? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za, ty, eh, za, za tu zajímavé eh, příspěvky do diskuse a také eh, příspěvky referentů. O čem tady mm, kolegyně mluvila, tak ten mandát je poměrně starý a čas se posunul, takže mě by zajímalo, do jaké míry Eh, mm, jak přistupují k tématu digitální ekonomiky. My jsme si při návštěvě Kolumbie všimli, že to ještě je takové křehké téma, ale získává eh, si pozornost a bylo by rozumné, kdyby eh, chom mm, při těch jednáních a modernizaci těch jednání, tak mm, E, k tomu e, přešly mm, více zohledňovat malé střední podniky. Pak, co se týče spolupráce, tak e, v oblasti datové bezpečnosti, datové modely by měly být také začleněny do té modernizace mm, dohody o volném obchodu. Děkuji, paní konsulá Teras. Také já chci poděkovat za ty příspěvky. My všichni víme, že u těchto dohod jsou ti, kteří na tom získají a ti, kteří eh, na tom prodělají. Ehm, mluvme o těch, co na tom prodělají. Tady bylo mm, dobře prezentováno eh, například eh, v Latinské Americe, když se podíváme na Mercosuru, tak to ovlivňuje rolníky v Brazílii, lidé jsou vyháněni, nejsou dodržována lidská práva. I civilní obyvatelstvo není nutně zahrnuto do toho procesu. V Panamě u e, Eurolat jsme také vedli diskuse e, na fora občanských společností, jak to může fungovat, větší účast nevládních organizací a podobných subjektů. A právě u těchto dohod by měla tato spolupráce eh, lepší. Do jaké míry je to možné zlepšit a mm, jak eh, mm, vypadá ta eh, kapitola udržitelnosti, právě co se týče práv pracujících, ekologických standardů, tak tady je nutné, abychom měli mm, silnou kapitolu udržitelnosti, která musí být prosaditelná a pokud bude k porušování, tak musíme mm, být schopni reagovat sankcemi, abychom to mohli mm, brát skutečně vážně. Takže tady nejde jenom o dobrovolnost, že stačí, že něco je na papíře, ale nebude to nutně, mm, nic se nutně nezmění. Ta jednání trvají už 18 let, to jsme slyšeli. My chceme férovou dohodu právě s Mercosurem, ale také s jinými latinskoamerickými státy a prostě musíme ehm, zastávat, reprezentovat obě strany. Musí se dodržovat pravidla, musí se toho účastnit občanská společnost. Je, jsou tady ze strany referentů nějaké náměty, nápady, jak to zlepšit v té dohodě. Děkuji. Děkuji. Chce si někdo vzít si slovo, eh, aby eh, jste tedy odpověděli na dotazy poslanců? Prosím, děkuji. Takže ty dvě otázky přišly v Němčině, také odpovím Němčině. Ano, Mercosur mandát má 20 let starý. 20 let starý je to procedurální problém zde v Evropě že musíme jednat s tímto mandátem. To je skutečně neodpovídá. Za 20 let se ten svět dramaticky změnil a myslím, že je také samozřejmě nutné, aby ty věci, které e, jsou v tom dokumentu Trade for All, tak e, by se odrážely v těch dohodách, které se teď uzavírají. Pro Mer- Kosu jde to jenom částečně, eh, tak protože je to tak starý ten mandát. Mm, ta dohoda se podle mm, existujícího mandátu nejprve dojedná, pak je tam časová hranice, od kdy se musí modernizovat. To je v příštích deseti letech. Musí být nový mandát a ta stará dohoda musí být nově dojednána Mluvili jsme o e, Mexiku, o cílech tam už máme dohodu o volném obchodu, které již nějakou dobu platí. Hmm, z konce 90. let a teď se modernizují. Proto by bylo dobré v této dynamice, kterou teď máme, abychom se dohodli, že ty kapitoly dopracujeme především v oblasti, kde máme v Evropě největší zájem zajistit, aby tam byla zakotvena pravidla, která budou kompatibilní s našimi představami ochrany dat, eh, nové nařízení o ochraně dat. Změnilo pravidla a i to musí být součástí těchto jednání. Pak je tady ne, nereálné nebezpečí digitálního protekcionismu, Ehm, ehm, ve formě regulačních podmínek tohoto rámce. Pak je tady, ehm, jsou tady také jiná moderní témata držitelnosti, změna užití půdy. A právě to jsou důležitá téma. Právě tady Mercosur by měl hledat odpovědi perspektivně mm, ve druhém kole jednání. Ale když se podíváme i do středně dobé budoucnosti země jako Indonésie, s kterými chce uzavřít dohodu o volném obchodu, tak tam jsou stejné problémy jako v Brazílii, v Paraguaji. Odlesňování a změna e, užití půdy. Jsem pro platí to pro mnoho ekonomů v této oblasti, aby i v této kapitole o udržitelnosti byly sankce, protože emise, emisí CO2 je tomu jasně tak. Tam je relativně nesporné, že ten mandát potřebuje jasné texty. Tam, kde nejsou globální externality, eh, třeba znečištění vod, tam to Není ekonomická logika sepisovat jasné texty, ale co se týče emisí CO2, tak tam jsou nutné sankce v tom textu. Ano. Budu hovořit eh, ve španělštině, protože tu zazněly dotazy ve španělštině, takže také to využiji, abych mohla hovořit ve svém jazyce. Uh, já jsem v té prezentaci eh, a něco vyjádřila, asi stojí za to to téma ještě zdůraznit. Nacházíme se v zásadním momentu světové ekonomiky, kdy musíme zvítězit v té bitvě o svobodném obchodu, o ten model, který nám dodá stabilitu, mír, ekonomický rozvoj, který potřebujeme. Nicméně v této analýze naší eh, světové ekonomiky musíme mít jasné to, že model tržní ekonomiky, kde si myslíme, že trh by vyřešil všechno, že to nefunguje a musíme uplatňovat interně v našich zemích novou průmyslovou politiku nebo novou politiku produkčního rozvoje, jak to raději nazýváme, abychom pokryli nedostatky. A bez pochyby jedním z těch hlavních nedostatků je demokratizace obchodu, aby tu bylo více podniků, které tu zazněly, ty malé střední podniky, více regionů v našich vlastních zemích nebo regiony světa a více odvětví, které se budou účastnit na tom procesu globalizace. No a ty výzvy, Eh, tady už to zaznělo. Velká část těch řešení je v obchodních dohodách, ale jak jsem řekla, velká část z nich je v té interní agendě. Jak to vyřešit třeba u malých a středních podniků otázku financování a informace? Proto musíme volný obchod eh, s ním zacházet eh, nebo ho využívat tak. Často se to nevyužívá, protože se neví, jak to využívat nebo nejsou proto prostředky. A tady je ten velký velký kus práce, aby se zapojili, propojili malé střední podniky s velkými nadnárodními podniky, které jsou ti exportéři, ne třeba přímí i nepřímí. A to není jednoduchý proces, protože neexistují jasné pobídky pro ty nadnárodní podniky proto, aby tam zapojili i ty malé a střední. Je třeba propracovat velice dobře pravidla, aby se respektovalo duševní vlastnictví, aby byli ochotní eh, transferovat, jak si převádět to duševní vlastnictví a podniky zase, aby měli schopnost vystoupat po těch eh, řetězcích produkce, aby měli schopnosti. Takže ta cesta ještě dlouhá. V oblasti elektronického obchodu je to naprosto zásadní, tedy abychom pokračovali eh, v tomto směřování. Nicméně můžeme pokročit v elektronickém obchodu, ale když nepokročíme v tom regulačním prostředí, co se týče uznávání, spojování našich pravidel, tak také nepokročíme, protože nebude možno vyvážet. Tady tedy potřebujeme zapracovat na této frontě a tady může hodně na pomoci spolup práce mezi eh, zeměmi. A na to je také napojeno téma na životní prostředí, kde bude čím dál víc eh, pravidel, aby se splnili, abychom ochránili životní prostředí. A pokud se to nebude činit takovým ukázněným způsobem, tak to také bude brzdit účast malých a středních podniků. Takže to je takové mé zamýšlení. Je to interní agenda, agenda smluv a pak zejména agenda Eh, spolupráce, což může být velice prospěšné pro Latinskou Ameriku, co se týče zkušeností, technologie, poznatků, schopností od eh, evropských úředníků a také od evropských podniků. Thanks a lot. Uh, now I give the floor. Děkuji. Nyní slovo dostane Maria Garcia na jednu minutu. Děkuji. Já navážu na to,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 Perfect, thanks a lot. And also... Výtečně děkuji vám a nyní na jednu minutu eh, Děkuji vám. Jak jsem již předeslala na úvodu, řekla jsem, že tyto dohody jsou velice komplexní protože jsou to globální asociační dohody, tak se stávají z několika částí. A o, o čem tu hovoříme nejvíc? Tady jsou ty obchodní části. Nicméně musím říci, že v té politické části a části o spolupráci jsou různé oblasti, eh, které se ještě projednávají obchodní část, to je ta smíšená strana eh, dohody Nicméně je tu jedna velice důležitá část všech těch dohod a ta se týká žen, práv žen. Pak jsou tu další velké kapitoly ve všech eh, těch o malých a středních podnicích a také jsou tu části, které pojednávají o všech těch sociálních oblastech, o digitální ekonomice. Ano, je pravda, že v případě Mercosuru tu nemáme nový mandát, protože jsme se rozhodli přejednávat ten starý. A obě části mm, jsou velmi inovativní a podle z tohoto mandátu jsme tam mohli dát hodně pokrokových nových kapitol, takže jste nemuseli mít pocit, že to je zastaralá dohoda. Ale kde kam se skutečně posuneme, je tato část, která je velmi inovativní. Jsme v té no, části obchodu, máme tam kapitoly o ženách, malé střední podniky, digitální záležitosti. Děkuji. Děkuji. Tím se dostáváme na konec prvního panelu, to je okázka modernizace ekonomických vztahů, s některé zajímavé aspekty. A nyní Přecházíme k implementaci stávajících dohod s Latinskou Amerikou, se eh, některými aspekty z toho prvního panelu o mm, rozsudku ohledně implementace. První řečník je Matias Jorgensen, to je vedoucí udělení Latinská Amerika DG Trade. A já bych mu dal slovo a na pět až osm minut. Prosím. Tak eh, já udělám, co bude v mé moci. Nejprve dovolte, abych vám poděkoval za pozvání na toto slyšení, což je klíčové v našich, naše vztahy s Latinskou Amerikou a celosvětově, když se objevují protekcionistické trendy přes Atlantik a v celém světě. Takže je skutečně důležité zdůraznit naše bilaterální eh, vztahy a také říci, že díky těmto vztahům síláme jasné signály ve prospěch obchodu založeného na pravidlech a dobré globální governance. Nyní se vrátím tedy k tomu jasnému tématu, což je implementace eh, s dohod s Latinskou Amerikou. Je to důležité téma, je důležité, abychom jenom nejednali, ale abychom to skutečně implementovali. To je základní část naší agendy s Latinskou Amerikou, vzhledem k tomu, že Latinská Amerika je region, se kterým máme velice um, obsáhlé vztahy. A nyní jsme v konečné fázi tedy uzavření těch dlouhých období. Takže to je důležité téma. Jak to uděláme? Co ucilujeme a čeho jsme dosáhli? Jakého výsledku? Jak to tedy děláme? Děláme to na základě partnerského přístupu principu, ale nikoli ve váku. Spolupracujeme s členskými státy, s Evropským parlamentem, máme sítě s biznesem, máme dialog s občanskou společností, partnerství s podniky a členskými státy. Neděláme to tedy ve váku. Také se snažíme eh, poskytovat eh, zprávy, které se objeví 26. června. Jsou důležité dokumenty, které eh, mluví o různých způsobech, jak řešit ty bariéry. A zdůrazňují to, že protekcionismus je na vzestupu a že jsou tam nové bariéry. Když se podíváme na implementační zprávu 2018, tak to bude zveřejněna začátkem listopadu a je to druhé vydání, zdůrazňuje ehm, implementační úsilí všech dohod obchodu. Co, čeho chceme dosáhnout ve vztahu s Latinskou Amerikou? zajištění přístupu na trh služeb a veřejných zakázek. A také se snažíme pracovat na implementaci pravidel, protože dohody, které máme s Latinskou Amerikou, jsou velice široké. Sledujeme naši agendu v oblasti hodnot s Latinskou Amerikou a také klademe důraz na malé a střední podniky. To je jedno z těch nových prvků v té dohodě s Mexikem. Také to eh, ho se snažíme dosáhnout. První problém. Tržní přístup. Přístup na trh. Ano, to je velmi důležité. Je to věc, eh, kterou daru, kladou důraz členské země. Naše podniky to očekávají. Když se podíváme na implementační zprávu s eh, anskou komunitou, byli jsme velmi eh, úspěšní, vyřešili jsme řadu bariér přístupu na trh, eh, veřejných zakázkách, IPR, geografická označení a tak dále. Oblast služeb je velmi důležitá, hodnota je velmi důležité pro laňské Latinskou Ameriku. Obchod a udržitelný rozvoj jsou důležitá témata. Kolumbii a Pilu máme druhou a třetí dohodu. Nyní se snažíme mm, implementovat ten 15-bodový plán. To znamená těch 15 bodů posílené implementace udržitelného rozvoje, což mm, budeme řešit na nadcházejícími schůzkami z Peru a dalšími státy. Test udržitelný rozvoj bude jedna z klíčových oblastí. A um, jdeme dál nad ty uh, tradiční testy uh, s Mexikem. Protikorupční kapitola také Chile se o to pokoušíme. Dále nové oblasti um, Chile. Uh, a samozřejmě sledujeme lepší pravidla, lepší global governance s pomocí eh, systému investičních soudů a podporu multilaterálním investicím. Mohu to eh, vysvětlovat dál, eh, mluvit o malých středních podnicích. Jak to tedy vypadá? Myslím, že máme výsledky. Chile, eh, tak tam se obchod zdvojnásobil. Od roku 2002 Mexika strojnásobil. Střední Amerika, Kolumbie, Peru. Tam to příliš nestouplo, ale vidíme na základě těch zpráv, že se ten obchod diverzifikoval, je tam více aktérů, především malých a středních podniků. Ekvádor, to je také dobré téma. 2017 bilaterální obchod vstoupil o 20 Abych to tedy skrnul, máme velice ehm, pevné úzké vztahy s celým regionem. I tak je tam velký potenciál pro lepší implementaci. Ehm, dohoda s Mercosurem to je 50 HDP Latinské Ameriky a 50 našeho obchodu. Máme velké ambice, širokou síť dohod, víc než jakýkoliv jiný region, ale chceme víc. Potřebujeme zajistit jejich řádnou implementaci, protože jenom když budou dobře implementovány, tak budou přinášet prospěch občanům a spotřebitelům. Pokud to neuděláme, pak nebudeme mít demokratickou podporu. Děkuji vám. Děkuji. Ano, Právě proto se parlament dál, čím dál více soustředí na řádnou implementaci. A nyní paní Maria Šobaragon, která je ředitelkou Global Partners EIB a, a také prosím maximálně 8 minut. Ano, pro mne je velkou ctí, že mohu být tady přítomna, opravdu ráda. Přicházím sem do Evropského parlamentu, abych s vámi pohovořila. Ano, jak jste řekl, jsem Marie Baragán a, pod moji e, pracovní zodpovědnost spadají půjčky zemím AKT, Asie a Latinská Amerika. To je oblast, kterou já pokrývám. Jak víte, Evropská investiční banka, to je Banka Evropské unie, financujeme 90 uvnitř uvnitř EU a 10% mimo. A z těch 10% je částka 8 miliard eur každoročně. Mobilizujeme investice za hranice EU eh, e v hodnotě 25 miliard, z těch eh, tedy 8 miliard, to jsou půjčky do Latinské Ameriky. A v tomto kontextu tedy eh, hovoříme i dnes 1 miliarda na investice každoročně, které se týkají vytvoření těch propojení, posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou. Pak jsou tu takové čtyři hybné síly v rámci našich aktivit, v první řadě cílů držitelného rozvoje. Tomu jsou zavázány všechny členské státy. Za druhé klimatické činnosti, to se také dnes projednávalo, jak zmírnění tak uspůsobení se klimatickým změnám. Třetím driverem to jsou takové evropské priority, ty závisí od regionu, o kterých hovoříme. Například není to může být migrace tady, ale v Latinské Americe je to o těchto vztazích a o tom, jak je Evropská unie zastoupena a jak tyto země, eh, nebo jak chce napomáhat latinskoamerickým zemím. A tady myslím, že z reakcí ministrů v Latinské Americe vnímáme velký zájem o EU. Oni jsou ovlivněni EU, můj kolega to e, zmínil, také tu zazněl vliv e, Číny a oni vnímají, že s námi mají společné hodnoty a chtějí ty vztahy posílit. A čtvrtou hybnou sílou evropská ekonomická diplomacie tato, to je vlastně o internacionalizaci evropských podniků, ale také o sdílení hodnot. Je to o demokracii, o lidských právech, o stabilitě a pravidlech e, nebo standardech, které můžeme vytvářet. Toto Následuje tři charakteristiky. Tou první to je hloubková analýza environmentálních a sociálních aspektů a v rámci těch sociálních aspektů tady uh, bych ráda měla víc času, abych o tom mohla hovořit, o té genderové analýze v rámci našich projektů, protože to je velice důležitá součást. Druhá část, eh, veřejné zakázky. Tady eh, uplatňujeme legislativu EU ohledně veřejných zakázek i principy v každých projektech, které se financují. To znamená, že evropské podniky mají vždy přístup uh, Eh, je to eh, na ty mezinárodní konkurenční tendry nezávislé na těch daných národních pravidlech. Tam se uplatňují mezinárodní legislativy. A třetí charakteristika crowding in, že vždycky k sobě někoho přivzeme, přizveme. Není to o tom, eh, kolik my vyplatíme, ale kolik jak si přitáhneme i dalších. A um, o co konkrétně tedy děláme? Ono je to hodně v souladu s FTA, s dohodami mezi EU a Latinskou Amerikou. Začnu Kolumbií a andským společenstvím a příslušnou smlouvou. V Kolumbii se soustředíme na dvě oblasti. V první řadě eh, dohled nad mírovým procesem, to byla vlastně eh, indikace od eh, Evropské služby pro vnější činnost, a Tady spolupracujeme s celou řadou subjektů Kolumbie, abychom poskytli financování pro produktivní podniky, to znamená malé a střední podniky v těch postkonfliktních oblastech, které identifikovala kolumbijská vláda. A tady ty půjčky dosahují 400 milionů. To je náš finanční závazek. Také Pracujeme na metru v Bogotě, to je velký infrastrukturní projekt, jeden z největších v Latinské Americe a tady zase e, jsou zapojeny evropské podniky. Díky účasti EIB všechny evropské podniky mají stejná, stejné možnosti přístupu jako ostatní. Tady není to nějaká priorita EU, je to otevřená soutěž díky těmto obchodním dohodám. Nyní Peru velice konkrétní příklad. Loni jsme půjčili 150 milionů na obnovu energetických projektů, které prováděl Evropský poskytovatel, tedy poskytl eh, vybavení a know-how, takže zase možnosti pro evropské podniky v oblasti energie, obnovitelných zdrojů, což je jedna z našich priorit. Máme konkrétní know-how, které se uplatňuje po celém světě. Nyní Mexiko tam jsme podepsali celou řadu úvěrových linek, vždy napojeny na klimatické aktivity. Tady záměrem je snižování emisí plynu do atmosféry. Také podporujeme evropské podniky v projektech obnovitelné energie v Mexiku a od té dohody FTA také pracujeme na úvěrové lince pro internacionalizaci malých a středních podniků. To tady také dnes zaznělo. Je to jak pro evropské malé střední podniky, které mají zájem o aktivity v Mexiku a naopak pro mexické podniky, které chtějí působit v Unii podporujeme prostřednictvím financování ty konkrétní záměry obchodní dohody. A v Mexiku také spolupracujeme s místními bankami na vydávání dluhopisů, které by byly napojeny na cíle udržitelného rozvoje. Takže se mobilizují kapitálové trhy na ty zacílené projekty, které si přejeme realizovat v rámci cílu. A nyní k Mercosuru, už mi nezbývá moc času. Tady zase to následuje ty indikace Evropské služby pro vnější činnost. Jsou v přípravě různé projekty, konkrétně v Argentině jsme nedávno podepsali dvě operace. Je, na jednu jsme velice eh, hrdí eh, řízení eh, odpadu. Tam bylo také udělení grantu z Evropské unie, takže je to skombinování struktur EU na tomto projektu. Také v Argentině pracujeme na projektu metra, také na obnovitelných zdrojích eh, energie. Dále v Brazílii poskytujeme finance pro obnovitel, projekty obnovitelných zdrojů energie, napojeno tedy na ty klimatické iniciativy a také metro v São Paulo, což je zase příležitost pro evropské podniky. Důležité ale je, aby tady vždy EIB pracovala prostřednictvím mandátu EU. Ostatně váš parlament před několika měsíci dodal EIB větší kapacitu ohledně externího mandátu prostřednictvím eh, střednědobé revize, takže to je takový základ ten, toho mandátu pro EIB, aby byla aktivní v těch regionech a vždy podporovala priority EU a jejich záměry těch aktivit EU v regionech. Děkuji vám za pozornost. Perfect. So activities of EIB e and... Výborně, aktivity EIB e v Latinské Americe a... A teď další to velká otázka eh, k implementaci i eh, implementace eh, k toli ESD a formalizace kontraktu to eh, zejména v případě eh, Kolumbie byla eh, velká a diskuzní záležitost, takže teď tady máme Borasia Gida, a šéfa v aplikace standardů z Mezinárodní organizace práce i o tom, by nám řekl o tom, jaká je situace. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že vám dnes eh, mohu poskytnout informace eh, k těm právním záležitostem z hlediska poradních orgánů ILO eh, nebo MOP. Dnes se zaměřím tedy na klíčové pracovně právní standardy, zejména konvence 160, nebo umluvy 169 v těch pěti zmíněných zemích. Kolumbie, Peru, Guatemala, Salvador a Honduras protože ta tradice je že eh, tady eh, je třeba dále ještě čekat na eh, implementaci mezinárodních pracovně právních standardů. Podívejte se na Kolumbii. Už 20 let tam ty příslušné orgány poukazují na vraždění odborářů bylo poznamenáno, že, eh, jas, eh, že došlo k eh, jasnou poklesu vražd odborářů v posledních deseti letech a dozorčí orgány také samozřejmě vítají příchod míru do této země. Jsou tady samozřejmě legislativní otázky k právu na mm, stávku a potom také mm, k řešení kolektivních konfliktů to eh, zatím eh, poradní orgány eh, tedy oznamují. Samozřejmě pracovně právní inspekce. Tam je dáto přiřazeno více zdrojů. My jsme původně chtěli vytvořit nějaký systém úplných kanceláří, aby se dostal do odlehlých oblastí jako ehm, důvěryhodného subjektu. Potom eh, svoboda schromažďování a kolektivní vyjednávání vzhledem k některým kategoriím eh, pracujících, které eh, zatím nemají ochranu v podobě těchto, tedy umluv o tomto, to je tady pořád, ale potom je tady a my jsme o to žádali několikrát eh, příslušné vlády, aby přijali opatření eh, v podobě trestně právních postihů, kterými se eh, kriminalizuje nucená práce. To bylo učiněno v roce 2017 reformou trestního kodexu. Posuňme se do Guatemaly dále. Tam je zajímavé, že v roce 2012 podle eh, článku 26 byla podána stížnost 26 eh, umluvy o MOB mm, na tuto zemi, že nedodržuje, eh, nezaručuje svobodu pohybu. To je jeden z nejdůležitějších postupů, které organizace má předtím, než vyhlásí porušení umluvy. To by mohlo vést k vytvoření vyšetřovacího výboru, pokud eh, to eh, zakladatelé schválí. Vláda eh, přijala různá opatření a, minulý rok byla přijata tripartitní opatření cestovní mapy, podle kterých má vláda přijmout konkrétní opatření Výbor pro řešení konfliktu, eh, který byl také vytvořen eh, v Kolumbii, jako v Guatemala, nefunguje tak dobře jako v Kolumbii. A v listopadu eh, zakladající strany se rozhodli vytvořit nový tripartitní výbor k zpracovně právním vztahům, který má pracovat na všech otázkách eh, právě prostřednictvím expertů. Pokud se podíváme na o, mm, mezinárodně eh, na úpravu MOP, tak eh, jsou přijímány pozitivní kroky, například nový zákon, který dává inspektorům pravomoc dávat pokuty. Předtím to nemohli udělat. Další klient je Salvador. tam eh, ty problémy eh, znamenají nedostatečný sociální dialog a eh, jsou tam nedostatečné dozorčí orgány, potřeba reaktivovat. Je, ta země se nemůže vlastně pohnout před, pokud je o nucenou práci, práci dětí a samozřejmě také svobodu schromažďování. K Hondurasu, to je jedna ze zemí, o kterých eh, se hovoří v rámci eh, dozorčích orgánů, tak eh, my jsme letos projednávali případ Hondurasu a implementaci umluvy 87, a to je závažné porušování práv odborářů, došlo k trestné činnosti vůči odborářským vůdcům. Ale zajímavé je, že v roce 2016 jsme projednávali umluvu o 169 o domorodých e, e, v národech a, a také u, u pracovní, pracovní inspekce. E, tam se rozhodli po debatě ve výboru přijít s novým zákonem o tomto. Podobné problémy v regionu tedy vidíme eh, všude eh, ve celé Střední Americe, i v Kolumbii a v Peru. Všechny eh, se vyznačují určitým typem násilí s různými stupni zlepšení, jako například v Kolumbii, ale v Guatemala a v Hondurasu. Tam je opravdu násilí, které ovlivňuje svobodu schromažďování. Je třeba legislativních reform tak, aby tam plně bylo naplněno právo na Eh, svobodu schromažďování a na kolektivní eh, akci a, na kolektivní vyjednávání. Je eh, důležité posílit pracovní právní inspekci a, a celkově prohlubovat sociální dialog. Je důležité mít komplexní názor na v integraci mezinárodních standardů, když se zabýváme těch, eh, dodržováním těch dohod. Musíme v této souvislosti eh, zdůraznit kroky eh, přijaté naší kanceláří v důsledku té podpory, kterou dostáváme od evropských společenství, a od, o, zejména od, od komise tady a od GDFko. Hmm. Můžeme s nimi probírat různé projekty a iniciativy, zejména v oblasti sociálního dialogu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane předsedo. Tak to je eh, mírné zlepšení, ale je to stále ještě co hodně na práci. A samozřejmě eh, tam by měla také hrát velkou roli občanská společnost a proto v našich dohodách hovoříme o takzvaném DAKu to znamená vytvoření domácí poradenské skupiny, nezávislý orgán, nezávislého orgánu, který by měl odpovídat za implementaci zejména té kapitoly, e, ty e, kapitoly o obchodu a udržitelnosti. Ale pokud je o těch e, slavných 15 bodů v komisi, tak by měl být do budoucna odpovědný za implementaci celé dohody. To znamená, je to velká odpovědnost a Eh, předseda eh, eh, DAKu EU pro Kolumbii a Peru je tady s námi Giuseppe Julian. Dostáváte slovo. Thank you very much, President. I think that I can use my beautiful language, Italian and... Uh, Grazie eh, soprattutto perché eh, ho l'opportunità di dare una... Grazie. Um, za příležitost eh, hovořit o účasti ehm, občanské společnosti. Um, mám na mysli především dohodu s Kolumbií, Peru a Ekvádorem a také vám chci říci několik um, informací. Když jsem mm, mluvila o, občanské společnosti, mluvila jsem o různých druzích občanské společnosti, ehm, mm, ekologové a podobně. Ehm, ještě všichni mají obavu z ekonomické ehm, nesymetrie, která souvisí s těmito dohody. Názor Evropského parlamentu ehm, je celou řadu podmínek pro kolumbijskou vládu. Ehm, ehm, problémy, které mají mnoho, eh, mnoho odborářů, tyto organizace občanské společnosti, které byly proti pochopili, že mohou sehrát zajímavou roli participací v těchto skupinách, které mají být nezávislé. Jsou tady problémy eh, v Peru a eh, v Kolumbii, a mm, také v Ekvádoru. Um, Samozřejmě už to není nezávislý dialog. My stále trváme na tom, aby eh, podnikla příslušné kroky, se mm, týče petici vlády eh, v této věci. Už jsme eh, uzavřeli dohody, abychom mohli spolupracovat jako mm, partner pro dialog této věci. Ehm, je to trošičku slabší, co se týče účasti občanské společnosti. Důvodem je, že eh, se tam mluví o obecných ne, konzultaci. Ehm, mluvili jsme o tom, ehm, Mm, v rámci výboru mm, dávali jsme petice na komisi a podařilo se nám dosáhnout dobrého výsledku, protože jsme vytvořili eh, nebo zřídili společné schůze výboru. Mluvíme o domácí mm, mladenské skupině. Není to jenom o občanské společnosti v různých zemích. My musíme zajistit, aby to nebyly jenom jednorázové schůzky, ale aby to bylo neustále setrvalé kontakty, jenom kontakty business lídry Evropské unie a Kolumbie nebo odboráři z obou stran. Jenom díky těmto kontaktům mohou eh, zdůrazňovat rizika v některých Ehm, dohod o obchodu, že to je velký přínos občanské společnosti na implementaci této dohody. Další bod, který chci otevřít, mechanismus korekce problémů nebo sankcí těch zodpovědných osob za problémy, které chybí. V Peru jsme e, Ehm, eh, přijali kroky ehm, opatření ve snaze korigovat některá ehm, pracovně právní problémy, které existují v těchto zemích. Dostali jsme odpověď paní komisařky Malstrom, ta přijala kroky a požádala vládu v Peru, aby reagovala, aby Eh, eh, co se týče těchto závažných porušení lidských práv, já eh, myslím, že všichni čekají, uvidíme, jaká bude odpověď. My Ehm, doufáme, že tady o nějak ovlivníme ratifikaci těchto dohod. Co dělá tady občanská společnost je poměrně důležitá. Spolupracujeme s mm, zástupci z ehm, těchto zemí. Mm, bude to skutečně um, Chci zmínit jedna věc, která mě zaujalo t- o této diskusi. Víme o ekonomické suverenitě, populismu v Latinské Americe. Ehm, víme, že je kontinent, eh, se, kde můžeme skutečně utvářet aliance, eh, vytvářet eh, široký systém, protože organizace občanské společnosti v Latinské Americe Mm, tvořili své eh, zákonníky práce přes to lety a reformovali to před deseti lety. A eh, dívají se na Evropu, když eh, mluví o participaci občanské společnosti. Fórum zase toto bylo tvořeno s tím, Eh, s ohledem na Evropský hospodářský sociální výbor. Portugalština a španělština jsou úřední jazyky Evropské unie. A to nám umožnilo eh, sledovat tento proces. Eh, jsou to, myslím, myslím, že tyto dohody mají obrovskou přidanou hodnotu. Dohoda s Mercosurem, to byly asociační dohody, Zase jednalo se o e, obchodu, ale tady jsme mm, svědky výměny hodnot a principů. Myslím, že Latinská Amerika společně s Evropskou unii se mohou stát skutečnými silami, které utváří světovou ekonomiku. A nyní otevřu um, téma pro dotazy. Jako první ji bude pan Fízas. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat i našim hostům za velice zajímavé komentáře. Včera proběhla schůzka, která se týká dohody s anskými státy a také jsme se sešli s eh, eh, odboráři z eh, sektoru banánů řekli zajímavé věci. Produkce banánů, pěstování banánů, e, vyvolává situace, které v podstatě se rovnají otroctví s velice omezenými mzdami a hroznými podmínky pro pracující. To samozřejmě je velmi znepokojivé, co se týče porušování Eh, práv pracujících a také sociálnímu dumpingu, kterého jsme svědky. Hmm. Když už to chceme srovnávat tedy se eh, farmáři a s pracovníky v Evropě. Hmm, ekvadorští pracovníci na plantážích, nevím, zda je to podobné v ostatních zemích Andského regionu nebo Latinské Ameriky, ale v podstatě je to velice nefér dumping, Ehm, pro farmáře v Evropské unii a je to závažné porušení lidských práv. Chci se mm, o to podělit eh, s našimi hosty, s výborem, především ehm, vzhledem k právům eh, pracujících v těchto zemích. Otázka eh, paní Show Baragan. Bylo řečeno vícekrát, že velké podniky, které se podílejí na stavbě metra, sehrávají důležitou roli, ale také musíme zohlednit mikropodniky, malé střední podniky. Všechno to, co je třeba dělat pro podniky je otevírat ehm, prostor pro malé podniky eh, ve všech těchto typech projektů. Rodriguez Pinheiro a mm, předseda další podnikli značně důležité kroky s mm, těchto eh, FTA. Jak jsou tedy mm, ruské prostě podniky integrované do těchto procesů? Děkuji, také já chci pogratulovat všem, kteří si vzali slovo a v rámci tohoto druhého kola s velice jasnými, stručnými body. Jedna věc a jedna uh, otázka na naše panelisty. Pan Tias e, Jorgensen, vy jste řekl, že v listopadu e, bude zpráva o implementaci, která souvisí s FTA v roce 2018 a mě by zajímalo, jaké um, do jaké míry byla ta implementace efektivní v tomto období, jaké to byly cíle a ambice takže jsme měli několik eh, žádostí, které se soustředily právě na ty aspekty, které tvoří součást obchodní dohody, ale neodkazují se na objem obchodu. To znamená, soustředují se na tu kapitolu držitelného rozvoje, na to, jak se implementují politiky, které pomáhají provádět tady tu strategii rozvoje, kterou sdílíme. K tomu, co řekla paní Marie Šobaragan, tady mám konkrétní otázku. Také obhajuji politiku EIB, že napomáhá financovat projekty s místními podniky. To je důležitý nástroj, ale když jsme byli v Kolumbii, bylo nám řečeno, že ještě nebylo možné to, aby EIB mohla vytvořit kancelář přímo v Kolumbii, aby se usnadnil ten kon kontakt, ten eh, dohled nad tím mírovým procesem. Takže bych chtěla vědět, zda ta kancelář již funguje, anebo ty potíže pro její vytvoření stále přetrvávají. Panu Gidovi, co se týče implementace úmluv Mezinárodní organizace práce. Ze zkušenosti, kterou mám z latinskoamerických zemí, když jsem navštívila, já jsem zaznamenala to, že některé země, které například podepsaly úmluvu 98, ale neuplatňují ji, tak nemají kolektivní vyjednávání, nemají svobodu působnosti pro odbory. Takže já jsem vždy obhajovala a nadále obhajuji to, aby se podepisovaly základní úmluvy eh, ILO, ale co můžeme udělat pro to, aby se opravdu implementovaly? A panu Giuseppe Julianovi, Chtěla bych vědět, my jsme v rámci naší návštěvy, kdy jsme hodnotili úroveň implementace těch dohod v Peru a v Kolumbii, tak jsme zaznamenali rozdíly mezi situace v každé eh, z těch zemí, mezi Peru a Kolumbii. A také jsme dokázali zvážit, že úroveň rozvoje občanské společnosti, ta vyzrálost organizací a podpora vlády těmto organizacím, které zastupují občanskou společnost, není stejná v Peru ani v Kolumbii. Myslím, že něco, co jste řekl, naprosto sdílím, tedy, že vláda upřednostňuje využívat ty eh, mechanismy existující pro dané odvětví na ministerstvo, ale to vlastně ani eh, jejich eh, náplní práce není činit ten dohled. Myslím, že v případě Peru, který je závažnější, došlo k zaslání dopisu. Nevím, jestli v případu Kolumbie to bude stejné, protože je pravda, že ty úrovně jsou odlišné a my nemáme nástroje, které by byly dostatečně promyšleny eh, tak, aby se eh, používaly stejným směrem, aby podpořili tedy i to navýšení té účasti zastoupení občanské společnosti. Děkuji. Karolina. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Als erstes möchte ich noch einmal die Sanktionen ansprechen. Das Beispiel Guatemala, das kommt im... Ehm, myslím, že se to objevuje stále eh, znova, znova. Není to cesta, jak eh, mm, toto dojednat, že to tak obtížné. Možná bychom eh, měli analyzovat, proč je to tak obtížné, co by bylo možné zlepšit, když nejsou funkce pro porušování a eh, jaké prostředky pak použijeme, aby neměli bychom tak rychle vzdávat. Hmm, myslím, že pak ehm, hledáme ten dialog každém případě je to málo. Co se týče JLO a pracovních norem, tak my jsme slyšeli, jak e, obtížná je implementace, jak dlouhé jsou ty procesy. Já chci říci, že předpokladem jednání mm, um, že mm, skutečně je, eh, co rychlejší je ta ratifikace, tak mm, jsou normy, které představují jenom minimální standardy. Pokud toho nedosáhneme před koncem jednání, tak to bude stále obtížnější. K občanské společnosti také eh, jsem slyšela od různých zástupců, jak obtížná je ta transparentnost, že nejsou informováni o procesech, že vlády vůbec ne- nehledají kontakty a mm, jak se podporuje ta spolupráce, nejsou tady pozvánky a mm, myslím, že tady musí být ještě mm, proces, který povede k posílené spolupráci. Možná to není Eh, viděno tak um, um, dobře, není tak běžné, aby se občanská společnost brala tak vážně, aby měla status, který ukazuje, jak um, důležitá je tato spolupráce. Um, možná bychom tak mohli projednat opatření, která budou nutná, aby mohli občanskou společnost um, lépe prezentovat. Okay. Um, what is... Děkuji. Já mám čtyři otázky. Giuseppe. Eh, co, proti, co, eh, co latinskoamerické protějšky v eh, DAKu v, mají dost prostředků, můžou opravdu v, plnit své povinnosti rostoucí? Pane Gido, mám správně ten dojem, že ve společnosti v Latinské Americe je velký rozdíl nebo eh, že je tam rozdíl prostě mezi eh, vývozními eh, firmami, vývozními zeměmi, tam ty požadavky MOP a tak dále se víceméně plní a, a prospívají lidem. A, a domácí firmy, tam jsou zásadní problémy. Takže to není prostě obecná otázka. Paní Ishur Baragan. My samozřejmě konkurujeme si s Čínou. Čína a, a, sice nemá tolik obchodních dohod s partnerskými zeměmi jako my. Ale co myslíte? Má Čína výhodu? Protože postupy a strategická eh, orientace eh, jsou hodně odlišné. A jak eh, můžeme obstát v této konkurenci? Pan Jergensen. V zájmu implementace. Úloha delegace EU je důležitá. O tom není pochyb. Takže jsou tady nějaké Eh, pokyny pro delegace, co by měly dělat v rámci implementačního procesu. A v souvislosti s tím, jak posuzujete tu práci mezi uh, Digitrade a e EHS, uh, ESVČ? Je to uh, rezortní nebo uh, nějak spolupracují a jak můžeme zlepšit roli evropských delegací? Takže teď začnu Možná v opačném pořadí. Giuseppe, prosím. Sì, <coughs> grazie Presidente. Allora rispondo alla domanda. Děkuji. Tak já zareaguji eh, na tu eh, otázku, kterou eh, položil pan předseda o těch rozmanitých úlohách, kterou eh, může hrát občanská společnost, kde může hrát občanská společnost a eh, o problémech, kterým čelím. Já a, eh, a, chápu, nebo já souhlasím s tím, jak vnímáte Latinskou Ameriku. Jeden znalec Latinské Ameriky vlastně hovoří ne o Latinské Americe, o Latinských Amerikách. Ono je těžké vnímat celý ten eh, kontinent jako eh, celek. Je tam Kolumbie, Ekvádor, jsou tam prostě odlišné eh, subjekty a mezi nimi jsou obrovské podstatné rozdíly. Dané historicky i jinak. Uvidíte, to je ten mírový proces prezidenta Santose v Kolumbii, velice mimořádná situace. Všechno tohle ukáže, nebo všem, uvidíme, jak eh, tohle všechno ovlivní budoucí eh, vývoj v Kolumbii. Ta konkrétní situace s prezidentem Santosem, to bylo hodně specifické v Kolumbii. Teď eh, pokud jde o občanskou společnost, tak samozřejmě je celá řada problémů a rozporů. Není možné, aby řada různých zemí použila občanskou společnost pro eh, eh, po, po, posilování toho demokratického procesu. Kolumbie byla výjimečná eh, situace, jinde v, v Peru to tak není, tam je potlačená občanská společnost. Čili tam jsou opravdu takovéhle rozdíly. I když tam máme dvě partnerské země EU, tak ta situace se opravdu liší. Pokud jde o to, co se děje ehm, v souvislosti s občanskou společností. Potom DigiTrade, ten má eh, různé zdroje, například 3 miliony eur k eh, zapojení eh, občanské společnosti do toho procesu. To jsou samozřejmě mnohostranné dohody a tyhle peníze jdou na ty různé země a na monitorovací skupiny mezi jednotlivými zeměmi, ale rád bych vám připomněl, že ten princip je takový záludný. Je tady celá řada problémů. E, spousta e, zemí garantuje tyhle konkrétní peníze pro zapojení státních organizací e, v těch sledovacích mechanismech. To je naprosto naprostý imperativ. My máme ty prostředky. Oni na tomhle musí čekat, na tomhle musí trvat. A A poskytují tady nezbytné prostředky v těch všech věcech. Potom celá řada dalších rozporů. Vy jako Evropský parlament ty eh, různé eh, rozpory, eh, vy se s nimi neustále vyrovnáváte. Vy jste v podstatě těmi strážci zásad Evropské unie. A my do značné míry závisíme na práci Evropského parlamentu v této konkrétní věci. Děkuji, pan Gido. Děkuji, pane předsedo. K těm dvěma otázkám, ta, která se týkala pracovních potíží v eh, celních oblasti eh, anského eh, anských zemí, je to napojeno také na ratifikaci úmluvy a na jejich pravidla, která se těžko respektují či aplikují. Tady taková typická odpověď je ta, že pracující těchto organizací nebo podniků v těch konkrétních oblastech kde tedy ty země podepisují úmluvu a pak ji neplní, tak mají přístup ke kontrolní mechanismu ILO, to znamená předkládat stížnosti odborovým organizacím, poukazovat na článek 20 ústavy eh, ILO nebo na obracet se na skupinu expertů. Nicméně většina těchto odborových organizací v Andském regionu a v Latinské Americe znají, používají to v Kolumbii dokonce hodně ale je tu jedna výzva, velká výzva, kterou zaznamenali e, vedoucí těchto organizací. Mnohé ty stížnosti z Latinské Ameriky, tady vlastně e, latinskoamerické země jsou takový hlavní klienti těch kontrolních orgánů, ale Oni chtějí konkrétní reakce, řešení na jejich problémy a ta stížnost může být jenom časově vymezená nebo reakce na ní a je zapotřebí, aby se v mezidobí tomu pracovníkovi platila výplata. No a tady ta organizace pomohla hlavně v Kolumbii vytvořit mechanizmy řešení konfliktu na národní úrovni. Eh, Kolumbie spolupracuje s touto speciální komisí eh, v rámci ILO. No a to vedlo k podstatnému počtu případů v roce 2002 až 2010. Více než 200 případů eh, se vyřešilo z 60% úspěšně, takže jsou tu dvě oblasti pro působnost. Za prvé obeznámit tyto pracující Eh, s odvětvovými opatřeními, pracovat tedy odvětvově a ne celonárodně, identifikovat ty odvětví, kde prostě jsou potíže, zemědělská oblast, květinářství nebo já nevím, jiné oblasti, kde se zaznamená dětská práce nebo nedostatečná eh, podmínky pro odborové združování a podobně. A za druhé posílit ty eh, organizace pracujících, protože pokud tyto organizace organizace budou silné, budou opravdu nezávislá, tak nemá cenu podepisovat umluvy protože bez toho nebudou mít možnost to prosazovat na národní úrovni nebo mezinárodní úrovni. A ještě jednu informaci ohledně Mercosuru, eh, kde stojí za to činit ty rozdíly i v té zaměstnavatelské politice, protože ty rozdíly mezi organizacemi pracujících a, a zaměstnavatelů jsou tak rozdílné. Jedny posílené, jedny hodně oslabené, některé pokračují, jiné zase nechtějí pokročit, mají strach a to jsou velké rozdíly, které je třeba zvážit. No a nyní k těm dalším otázkám, které jsem obdržel. Jedna z nich byla, jaká, jaké je to nejlepší řešení ještě před podepsáním dohody o volném obchodu, zda to ILO doporučuje nebo ne. To je na příslušných stranách, aby rozhodli v tom kontextu, co je nejlepší udělat. Vložit eh, praxi eh, v souladu s pravidly ILO, podepsout eh, dohodu a pak jít směrem tedy k implementaci. Já myslím, že tady je třeba vzít v potaz něco, co si uvědomujeme i na sekretariátu toho dozorčího orgánu, že eh, eh, v ILO si zakládáme hodně na silné politické vůli vlády, která prokazuje, že chce přikročit k opatřením, Prokázalo se to v případě Kataru, Bahránu, Kolumbie, Guatemaly, o tom, jaké konkrétní kroky eh, ty vlády chtějí učinit ohledně implementace těch pracovních mezinárodních norem. To se prokázalo i v přípravě a vypracování cestovní mapy. Tam byly velice jasné kroky, které bylo třeba respektovat. A pak ještě poslední otázka se týče exportních eh, podniků a dalších a respektování eh, pracovních mezinárodních pravidel tady ILO a její dozorčí orgán vlastně, ať se jedná o malý podnik nebo velký podnik, která exportuje, eh, eh, nechce být zmíněna v kontextu toho dozorčího orgánu. To znamená, pokud nějaká země je podrobená supervizi tohoto eh, orgánu, sledují, co dělají, tak je tu tedy vůle respektovat to, aby jejich praxe byla v souladu s úmluvou. Ať jsou to e, malé či velké externí podniky, ono je to jednodušší pro ty e, spíše externí e, exportní podniky respektovat ty úmluvy, protože na to mají zdroje ale žádná z nich nechce být nahlížena jako na podnik, který nerespektuje mezinárodní zaměstnavatelská pravidla. To vyplynulo jasně z té zprávy dozorčího orgánu. Já vám děkuji a nyní paní Šobargan. Děkuji. Také já děkuji za položené dotazy. Zareaguji na první dva dotazy španělsky. Otázka malých a středních podniků. Tady jasně podporuji eh, malé a střední podniky. To je naprosto zásadní. Tyto podniky vytvářejí pracovní místa, jsou největším zaměstnavatelem v celé EU a také v Latinské Americe. A navíc, když s nimi hovoříme nebo prostřednictvím obchodních komor, tak nám sdělují, že přístup k financování je jedním z, jednou z těch hlavních překážek, že to vede k tomu, že tyto podniky se nemohou rozrůstat. Takže vše, co můžeme učinit, abychom usnadňovali financování, které bude přístupnější a dlouhodobější, což je důležité v dnešní době, tak to bude správné. A musíme brát také v potaz ohledně těchto malých a středních podniků a jejich internacionalizace je přechod do digitální sféry. To tady, myslím, také již bylo zmíněno celá ta oblast internetu věcí, elektronického obchodování, všechno toto bude eh, měnit způsob, jakým se malé střední podniky budou efektivně účastnit na těch eh, výdobicích eh, dohod volného obchodu, anebo nebudou. Samozřejmě, že EIB většinou financuje velké projekty, ale často malé střední podniky jsou poskytovatele Eh, kteří jsou subkontratováni pro ty velké podniky. Je to celý takový ten řetězec, který je globalizovaný a generalizovaný. A tvoří tedy součást toho řetězce. Pak ohledně té kanceláře v Kolumbii, to mě velice těší, že jste se ptala, ano, kancelář již funguje, ale ještě nebyla oficiálně inaugurována a jak k tomu často dochází, a předseda EIB chce vycestovat do Bogoty, aby mohl inaugurovat, ale těžko tady v rámci své agendy najde to správné místo. Navíc v Kolumbii byly i volby, takže jsme čekali, až se situace stabilizuje ale doufejme, že do konce roku ji tady oficiálně otevřeme. A navíc, tady jsou ještě dvě další věci, navíc tato kancelář je uvnitř tedy zázemí EU, v rámci tedy Evropské delegace měli jsme obrovskou podporu ze služby pro vnější činnost a také samozřejmě od kolumbijské vlády. Takže eh, samozřejmě jsme tedy neměli ještě tu velkou slavnost inaugurační. No a nyní k Číně, to je velice citlivé téma. Já mohu zmínit tři aspekty toho, proč my zaznamenáváme to, že Čína, čínské podniky nebo podporované investice mají výhody. Jedním z těchto prvků je to, že mají dlouhodobou vizi eh, s čímž my Evropané jak bojujeme. My vždy přemýšlíme v rámci mandátu vlády, já často financuji 25-leté eh, půjčky eh, u Číny a u Evropanů často nedokážou přijmout tu skutečnost, že některé investice, nějaké transformační změny projdou i těmi investicemi a to si vyžaduje skutečnost, že to bude platit tato generace i ta nadcházející, protože ta budoucí z toho bude mít přínosy. Ta otázka eh, času a té následnosti, to oni prostě mají lépe propracované, to je skutečnost. Druhá záležitost, oni uplatňují přístup, který je mnohem centralizovanější než ten náš. Oni jsou velice zacílení a každý z prvků je v souladu, je, každý má velice jasný záměr a tady zase my, Evropané, se tak nějak rozmělňujeme. No a za třetí pracujeme všichni na základě jiných pra- souborů pravidel. Abych to řekla politicky korektně, tak třeba v ohledně transparentnosti to nevnímáme stejně, a stejně tak stejně nevnímáme i to, jaké jsou přínosy eh, volných veřejných zakázek otevřených mezinárodní hospodářské soutěži. To znamená, oni eh, se mohou obracet na vládu ohledně tedy práce, pracovníků, budoucnosti a podobně. A pak, když se obracím na ty vlády, ptám se jich, dostanete opravdu kvalitní eh, výsledky za tu cenu? tak eh, často tady něco eh, jak si mizí ze zřetele, kdežto eh, Číňané financují přístavy v celé řadě zemí a někdy si tyto země nedokáží jak si dovolit tyto přístavy. A oni to vědí, Čína je převezme a mají právě tyto prostory. Oni uplatňují jiný přístup, mají ten dlouhodobý náhled i s příslušnými dopady. My pracujeme na jiném základě eh, souboru pravidel, prostě jinak. Ovšem dochází k těmto rozdílům a zejména v Africe to zaznamenáváme a vnímáme, že někdy to není úplně to nejlepší pro ty další generace, pro budoucnost daného kontinentu. To je tedy jejich výhoda a myslím si, že z toho důvodu by se Evropa měla lépe zorganizovat. Děkuji, ještě se k tomuto eh, bodu jistě vrátíme. Pan Jorgensen. Thank you. Um, taking the questions in. Děkuji. Um, vemu, vezmu ty otázky v pořadí, v jakém byly položeny. Za prvé, jsou tam podmínky v banánovém sektoru eh, podobné otroctví? Já jsem to také slyšel včera na delegaci, je to velice Eh, závažné obvinění, nelze to brát leh, na lehkou váhu, ale ani zlehčovat. Eh, na jednáních, které jsme měli minule rok, v rámcové dohodě to nebyl problém, ale musíme to vzít na vědomí. Co bych navrhovala, aby se příslušný zástupce eh, aby využil příležitosti v rámci obchodní dohody a ověřil to a samozřejmě následně na fóru občanské společnosti Peru, Kolumbie, Ekvádor, kde jednáme s nevládními organizacemi v kontextu příští schůze, která máme, což bude v listopadu. Druhá otázka, paní Rodriguez Pinheiro, co se říká implementace FTA tak je to druhé vydání této zprávy. A co my jsme usilovali v souvislosti s Latinskou Amerikou je um, úplnější a srovnatelnější zprávy o různých aspektech této dohody, například uh, preferenční um, a podobně. Chceme více dat, kde, mm, v oblastech, kde je nemáme. A snažíme se standardizovat data, používat například pouze Eurostat pro všechny země a zajistit, aby existovala široká, aby existovala široké eh, informace o dohodách, kde nemáme mm, povinnost informace, jako je Chile a Mexiko. Takže Chile a Mexiko budou sou, součástí těchto zpráv. Chceme, aby byly co nejúplnější, aby tam byly informace o udržitelném rozvoji, protože máme povinnost také v souladu s nařízením implementaci té dohody. Odpověď na otázku paní eh, Svender Heinz, co se týče potřeby mm, vší implementace dohody o udržitelném rozvoji, tak jsme si vědomi dvou věcí. Potřeby udělat více, dělat, dávat do toho větší zdroje a myslím, že to uděláme nejenom při řešení problémů, ale také zajištění toho, aby bylo více um, dohod v těchto zemích a zajistit dialog a možnosti pro občanskou společnost a její účast, eh, aby probíhal. Také jsme si plně vědomi vašeho eh, mm, přání jako Evropského parlamentu, aby jednali. Ehm, mm, měli bychom se podívat na ten 15-bodový plán, který byl přijat, nebo schválen, který jsme eh, stanovili jako cestu vpřed obecně, pak uvidíme, jak to budeme implementovat Eh, ve vztahu k Latinské Americe. První schůze, která, proběhla s Latinskou Amerikou, tady jsme eh, souhlasili, že, se, že musíme eh, mm, vztahy zintenzivnit. Máme tady účast občanské společnosti v Peru, mm, podle které Peru tedy nerespektuje svoji angažovanost. Je to zajímavý příklad toho, jak, jaká je možnost pro mm, občanskou společnost se více účastnit toho Ehm, nejsou tady specifické pokyny. Eh, znamená, že to, co se děje ehm, v Kolumbii, je výsledkem rozhodnutí ehm, centrály z, s důrazem na to, jak by se něco mělo dělat. budeme spolupracovat, ano, máme výborné vztahy se s protože udržitelný eh, rozvoj to není jenom obchod a není to jenom politika. Není, někde to je oddělené, máme možnosti pro malé a střední podniky a někdy to je něco jiného, co se týče zvláštních iniciativ mírového procesu a někdy to je e, společné. Jednu z iniciativ, které máme v Kolumbii, tak to je například um, mírový proces. Nesmíme zapomenout, že eh, ten eh, předseda komise reprezentuje i komisi EAS. Takže děkuji za eh, slovo a děkuji za možnost účastnit diskuse. Takže to jste mě přesvědčil, že žijeme v dokonalém světě, takže vám děkuju. Teď děkuji, bych chtěl poděkovat všem panelistům, bylo to velice intenzivní slyšení. A bylo tady hodně zajímavých aspektů zmíněno. A mm, pak tady byla krátká žádost o doplňovací poznámku. Děkuji, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, já jsem velvyslancem Peru. A kdybyste mi přidělil jednu minutku, chtěl bych zmínit dva či tři body, které se týkají některých těch vyjádření, které tu zazněly ohledně problematiky naší země. A mám konkrétně na mysli ten koncept Domestic Advisory Group, což tady zaznělo, i vy sám jste eh, to zmínil a je to blízké vašemu srdci. Podle článku 281 smlouvy o volném obchodu, kterou máme platnou s Evropskou unii, se jasně poukazuje, že každá strana bude konzultovat výbory či národní skupiny v oblasti pracovního práva, životního prostředí či udržitelného rozvoje které tedy budou mít ve své zemi a pokud nebudou existovat, tak je vytvoří a že tyto by měly být v souladu s národní legislativou každé země. V naší zemi máme různé skupiny které jsou napojeny právě na tyto eh, oblasti problematiky. Říkám to velice odobně. Máme, obecně máme Národní pracovní radu, Organizace pro bezpečnost a zdraví na pracovišti, pro biologickou různorodost a podobně. A myslím si, že eh, to tady náš italský kolega zmínil, že toto vedení těch skupin, Eh, je často vyžadováno v určitých situacích. Jejich vlastně pravomoc přebírá stát a nemělo by to tak být. Proto chci zmínit, že právě před několika týdny orgány peruanské orgány, konkrétně Ministerstvo práci, předkládá návrh pro to, aby právě Národní rada práce, což je ten nejvyšší možný orgán, který soustředuje co nejvíce aktérů, jak za pracující, tak za zaměstnavatele, byl předsedán jedním člověkem, který nebude spadat pod stát, což je úsilí, které rozhodně jde správným směrem. My to neinterpretujeme, tento článek 281, jako něco, že musíme vytvořit výlučně něco v souladu s tím modelem, který by si některé strany přáli mít. Každá z těch částí dohody podle své legislativy by měla mít určitou službu, určitý nástroj pro možnost vyjádření se těchto instancí, protože ty podle našeho názoru jsou důležité, jsou relevantní. Ještě jednu věc. Ano, neexistuje tady to vymezení, skutečnost, že to máte před vámi předloženou stížnost, kterou dalo dohromady velké množství uh, Eh, nevládních eh, subjektů, kterou se zabývá tedy jak Evropská komise, tak peruanský stát. To je jasný důkaz toho, že vyjádření eh, toho, co mohou tedy se vyjadřovat jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci, že tedy mají možnost se svobodně vyjadřovat. A ještě jednou děkuji, že jste mi předal slovo. Já vám děkuji. Samozřejmě, že to nebyl hearing na téma Peru. Máme tu další bod na pořadu jednání a to je implementace dohody s Kolumbii a Peru a tam právě budeme toto téma projednávat a já jsem měl příležitost tuto eh, příležitost také projednávat toto téma s ministrem eh, práce a myslím si, že i vývoj tohoto tématu jde správným směrem. Takže ještě jednou děkuji našim pozvaným hostům, děkuji jim za velice kvalitní eh, přínos a určitě jsem si tedy jistý, že se znovu setkáme a dozvíme se o vylepšení, o modernizaci této dohody. Takže ještě jednou děkuji. This leads me to the next point. Tím se dostávám k dalšímu bodu a to je implementace eh, pětileté, z pět let staré dohody mm, Kolumbii apelu s pravodajem je pan Fisas a já mu dám slovo. Muchas gracias. Eh. Děkuji, pane předsedo. Tato dohoda o volném obchodu s Kolumbií a Peru, jak víte, se provizorně uplatňovala v průběhu pěti let, takže nastal nyní ten eh, moment, kdy je dobré zhodnotit její implementaci. 26. června 2012 tato dohoda byla podepsána v Bruselu a provizorně se uplatňuje z Peru od března 2013 a z Kolumbii od srpna roku 2013. Evropský parlament vydal souhlas pro uzavření této dohody 11. prosince 2012 a jak všichni vědí, 1. února 2017 Ekvádor podepsal dohodu, což odráží e, význam jak geostrategický, tak obchodní. Implementace obchodních dohod to je priorita pro náš výbor a celkově pro Evropský parlament, ale je také důležité monitoring e, té dohody a nejen v průběhu fáze vyjednávání, ale také implementace. A v souladu s tímto jsme e, svolali skupinu monitorovací orgánů s danými latinskoamerickými zeměmi. Zapojili jsme tam také stakeholdery z eh, banánového odvětví, také dáváme dohromady informace přímo z terénu Delegace INTY do Kolumbie a Peru z 12. až 16. února tohoto roku. Ehm, závěry této mise budou v té implementační zprávě a minulý týden sekretariát rozeslal oficiální zprávu výboru. Já jsem se bohužel té mise nemohl zúčastnit, protože jsem byl na operaci. Dnes oficiálně zahajujeme práci na výboru ohledně provádění obchodní dohody mezi EU, Kolumbií a Peru výměna názoru dnes. Eh, tam vám tedy vysvětlím mé názory eh, na eh, tu zprávu, kterou předložím na příštím zasedání v září. S hlasováním na výboru počítáme v listopadu. Vážení kolegové, myslím si, že kráčíme správným směrem, co se týče provádění obchodní dohody. Jak řekl pan předseda Lange, ta sklenička je napůl plná. I když bilaterální dohoda nenavýšila nebo eh, nenavyšil se bilaterální obchod, ta dohoda to vykompenzovala, ty negativní dopady obchodních toků na mezinárodní úrovni. Obchodní dohoda přispěla k ekonomické stabilizaci, k modernizaci a diverzifikaci exportu Kolumbie a Peru Eh, toky obchodu i investic jsou pozitivní a ve prospěch obou stran. Stojí za to zdůraznit, že export zemědělských produktů z EU se podstatně navýšil do obou zemí. Implementace dohody byla důležitým nástrojem pro vylepšení přístupu na tyto trhy pro evropské podniky, nejen díky odstranění cla, ale také snížením obchodních bariér a to bilaterálních nyní tedy několik eh, konkrétních údajů za eh, komisi ohledně obchodu a investičního toku. Doufám, že také dostaneme informace o Eh, dopadu konkrétně na malé střední podniky. Výroční zpráva komise, tam jsme došli k závěru, že dohoda byla velice pozitivní pro malé střední podniky Kolumbie a Peru. Kolumbie 2002 podniků vyváželo do EU v roce 2016 a 1666 to bylo v roce 2012. A co se týče eh, údajů za Peru, 2269 vyváželo do Evropské unie. A jak je dopad našich evropských podniků? Máme disponibilní údaje, jako je to u každé mezinárodní dohody. I tady jsou takové specifické situace, takzvané obchodní irritanty. Ty zmiňujeme v této zprávě. Je třeba to vyřešit a to co nejrychleji, aby se naplnila ustanovení smlouvy, například určité protekcionizmy původu, zeměpisného původu a podobně. Přejeme si cestou udržitelného udržitelného eh, rozvoje, udržitelného obchodu. I tato oblast se hodně navýšila, je velice užitečná podpora do ní. My přikládáme důraz také na mezinárodní pracovní pravidla a ochranu životního prostředí. Myslíme si, že obchodní dohody jsou důležitým politickým nástrojem pro vylepšení eh, podmínek v našich partnerských zemích. Ale ta ustanovení pro udržitelný rozvoj jsou pak také důležité, jakožto ochrana i našich evropských podniků proti dumpingu a eh, dalším bariérám. V roce 2012 Evropská komise požádala tyto dvě země o akční plány pro oblast udržitelného rozvoje předtím, než odsouhlasí dohodu. Obě země předložily tyto plány a vyplývá z toho tedy, že si přejí tedy zapracovat i v těchto oblastech. A ještě bych chtěl zdůraznit, že jsou to jediné země, od kterých eh, Evropský parlament nebo Evropská unie vyžadovala tu cestovní mapu před uzavřením dohody. Ve zprávě také hodnotíme to, jak se zrealizovaly tyto plány i v oblasti lidských práv a udržitelného rozvoje. Myslím si, že jak Kolumbie, tak Peru pozitivně pokročili a že bez této dohody by asi pokročili méně, ale nesmíme zapomínat, že mají ještě velký kus práce před sebou. Boj proti korupci, vylepšení životního prostředí, Um, lidská práva, základní práva, svoboda združování, pracovní podmínky, neformální práce. V Peru 73% je eh, práce na černo, v Kolumbii až 80%. A pak je tu problém taky dětská práce. Je důležité brát v potaz tedy i ty okolnosti, za kterých země provádějí tyto reformy. My víme, že situace není úplně jednoduchá, ale musíme tyto přátelské země povzbudit, aby pracovali správným směrem a aby věděli, že je v tom Evropská unie podpoří. Další důležitý prvek pro Evropský parlament to jsou ty domestic advisory groups, aby byly opravdu nezávislé, aby implementovali dohodu, navýšili dialog s občanskou společností. Chtěl bych poblahopřát Kolumbii za to, že vytvořila interní konzultační orgán nezávislý na vládě a že jmenovala 908 pracovních inspektorů, kteří zajistí řádnou implementaci pracovní legislativy. A chci povzbudit Peru, aby šli také touto cestou, tak jak nám to nyní eh, vysvětlil velvyslanec Peru. A ještě bych chtěl zdůraznit význam vstupu Kolumbie do OECD 30. Eh, května. Eh, OCD poblahopřála Kolumbii za naprosto výtečné reformy, vylepšení soudního systému a vyřešení nelegální práce na pracovním trhu. Ještě je třeba vylepšit zprávu státních podniků a také eh, podepsat protiúplatkovou úmluvu OECD. Takže vážení kolegové, já nyní čekám na vaše vyjádření a těším se, až začne začnu spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji ze všech politických skupin na tak důležité zprávě. Děkuji. Yes, eh, for the SND, it's Ima. Děkuji za SAD, nyní. Děkuji, pane předsedo, a chci přivítat zástupce tedy jak velvyslance Peru, tak velvyslankyni Kolumbie. Velice mne těší to, co jsem si vyslechla, tedy prezentaci té zprávy o provádění, zprávy pana Fisase. Já se také těším, až začneme spolupracovat a pracovat stejným směrem. A těším se, až budeme mít te, ten dokument. Možná bude zapotřebí jej obohatit nějakými návrhy, ale určitě je dobře zacílen. V první řadě je důležité tedy uznat vše to, co bylo pozitivní, co vzešlo z podepsání té dohody s Peru a s Kolumbii, jak se to vyvinulo, jak to vylepšilo situaci, napomáhalo to plnit cíle a pak také identifikovat to, co je ještě třeba učinit, jak tedy naplnit ty cíle. A z tohoto hlediska si myslím, eh, že je třeba tam zapracovat a tady znovu řeknu něco, co už jsem zmínila u jiných příležitostí, tedy jak v té dohodě s Peru, tak s Kolumbií by měly být zapracovány nástroje, které již máme v té dohodě s Mexikem, což je ta první dohoda, která obsahuje to povzbuzení pro malé a střední podniky prostřednictvím těch jednotných kontaktních míst a všeho toho, co opravdu umožní to, že to bude prospěšné pro malé a střední podniky. Dále si také myslím, že je důležité, abychom více šířili informace jak mezi podniky v EU, tak mezi podniky v Peru a v Kolumbii, aby ty informace dorazily k více podnikům. Znepokojuje mě něco, na co jsem již poukázala, tedy, že v této prováděcí eh, dohodě účast občanské společnosti vzhledem k tomu, eh, na co tu poukázal pan Juliano, něco, co já sdílím, ta nedostatečná účast. Ano, účast občanské společnosti je přece pozitivní pro implementaci těchto dohod, protože obchodní dohody mají zlepšit život občanů, pracovní podmínky pracujících, vylepšit situaci eh, pro eh, hospodářskou soutěž, takže ti hlavní aktéři by měli prostě šířit ty informace, měli by vést dialog. Proto je důležité tedy, aby tedy se mohlo eh, tam zapracovat i to, co požadují zástupci občanské společnosti. Takže budu se těšit na návrh tohoto textu zprávy a Augusto budu se těšit eh, na spolupráci. Děkuji, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Eh, s velkým potěšením eh, sleduji eh, tuto první zprávu o implementaci. Já osobně už se touhle otázkou zabývám docela dlouho a byl jsem tady, i když se tyhle dohody rodily, takže je mi potěšením, že jsou už implementovány a, a že mám příležitost posoudit ty první praktické výsledky. V případě Kolumbie, pokud jde o, tedy o obchodní dopady, tak eh, pokud eh, srovnáme toto eh, s například dohodou o volné zóně obchodu EU Jižní Korea, tak ta čísla by možná by mohla být lepší. Protože ta první smlouva byl okamžitý úspěch. V tomto případě je to takové trochu prodloužení Jež ten potenciál je obrovský, protože Kolumbie je druhá nejlidnatější země Latinské Ameriky, nesmírně bohatá na přírodní eh, zdroje s mladou a dynamickou populací. Samozřejmě máme pozitivní výsledky. Eh, naše vývozy do Kolumbie rostou, diversifikace eh, exportu je také dobr, na dobré cestě paliva, důlní produkty, ale samozřejmě také zemědělské produkty a také došlo k nárůstu eh, investic evropských podniků. My určitě potřebujeme eh, posílit eh, informovanost o té dohodě na obou stranách. Musíme informovat podniky o tom, jak využívat tuto dohodu, zejména malé a střední podniky, protože ten potenciál zatím nebyl plně využit jsou tady nějaké konkrétní obtíže pro evropské eh, firmy. Samozřejmě netaritní povahy, například eh, přebytečné zdanění eh, alkoholu, určité administrativní překážky a není samozřejmě těžké, nebo je těžké dostat se do veřejných zakázkových řízení. Na straně eh, Peru tam eh, jsou trochu eh, smíšené výsledky na samém začátku. Tam se ten obchod dokonce snížil po první, v prvních letech, ale teď už vidíme pozitivní stránku. V roce 2017 obchod narostl, diversifikace peruánského vývozu pokračuje a také se zvyšuje podíl zboží s přidanou hodnotou a Peru opravdu eh, získalo z této dohody, eh, protože má velký přebytek z EU, což je výzva pro EU. Můj tento potenciál ještě není tedy využit a eh, podniky pořád nevědí o výhodách té dohody a to, o tom je musíme informovat, tak aby ta dohoda fungovala lépe, zejména na straně EU. Tolik tedy velice stručně můj úvodní proslov a těším se eh, na návrh té eh, zprávy eh, a rád budu spolupracovat s zpravodajem a se stínovými zpravodaji na vzájemně v výhodné a pozitivní zprávě samozřejmě. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. A já a mohu akorát říci jako kolegové, že se těšíme na písemný návrh zprávy. Tato dohoda už eh, dlouhou eh, dobu eh, je v jádru pozornosti našeho výboru a museli jsme si vyměnit několik názorů ohledně těch obchodních aspektů, ale také politických aspektů této dohody. A tím se dostávám k té výzvě, a to byl jeden z těch hlavních jedno z těch hlavních ponaučení, eh, které eh, si bereme z toho, je, jako je eh, delegace výboru, které máme z cesty do Peru. A sice, že vazba mezi těmi komerčními aspekty a mírovým procesem v této zemi. Tu, tu, o té mluvili všichni. A dostám se k problému. Tohle by pravděpodobně mělo být zahrnuto také do návrhu zprávy. že ta společnost je de facto rozdělená. Ti, kteří žijí v hlavním městě, v hlavních městech, a ti, kteří žijí na venkově. Mm, vnímají odlišně tuto obchodní dohodu. Ti, kteří žádný prospěch z pozemkové reformy, z nových přístupů k nahrazení té výroby koky v v Kolumbii, což je jeden z hlavních problémů, se ptají, co těch pět let přineslo. Také se ptají, jak pokračujeme s implementací takovéto obchodní dohody. A všichni hmm, se ptají samozřejmě, jestli je to prospěšné pro mě, pro jejich rodinu, pro jejich budoucnost. A samozřejmě podle toho bude eh, posuzována i Evropská unie, hmm, co by eh, hmm, poctivý partner pro Kolumbii a Peru. Potom druhá věc, eh, kapitola TSD a její naplňování. My jsme se toho hodně eh, dověděli a bavili jsme se o tom včera na monitorovací skupině. Dnes to pravděpodobně také budeme řešit. o to, to, že eh, ten neformální sektor je jeden z hlavních důvodů, proč ten eh, vývoj není tak rychlý, jak by mohl být. Já si myslím, že tohle by mohl být také velmi významný příspěvek pro velvyslanectví, mi nám poskytla eh, eh, informace ohledně eh, překonání této struktury, protože, jak jste o tom hovořil, to členství pro Kolumbii bude důležitý krok vpřed, ale znamená to také, že jsme přišli o určitou schopnost větší přesnosti při opisování těch jednotlivých kroků. Takže možná můžeme eh, tady zahrnout takovéto připomínky do eh, té zprávy a já a eh, s velkou radostí tady spolupracuji se zpravodajem a s, s jinými zpravodaji hmm, na té zprávě a budeme se zabývat tím, a tedy i za sebe pro tuto chvíli konstatuji, že eh, velice optimisticky vyhlížím po vašich eh, připomínkách, že eh, všechno, co říká výbor, by mělo být nějak reflektováno. A výbor se musí zavázat, že bude stálým pozorovatelem té implementace. Tak abychom eh, se nevraceli k takové dohodě jenom eh, každých pět let, ale abychom nalezli nějaký postup, eh, jak trvale si vyměňovat informace z Trade, s komisí, s AD, a zjišťovali, kde eh, je to prospěšné a kde je třeba eh, zlevžovat situaci v souvislosti s takovouto dohodou. Děkuji. Tak to bylo velice, eh, byla velice zdvořilá debata. Doufám, <laughs> kež by tomu bylo takhle vždycky u nás na výboru. Ale to jsme opravdu byli hez, zdvořilí k sobě navzájem, takže to je výhoda pan Jergensen. Děkuji. Stručné připomínky z mé strany. Já souhlasím s panem, který když říká, že eh, sklenice je spola plná. Udělali jsme hodně, ale máme ještě hodně práce, nemůžeme usnout na Vavřínech, ani my, ani druhá strana, je to je důležité, musíme to brát v úvahu. Eh, této dohodě a v implementaci této dohody. To bude pokračovat, pokud si to budou přát obě strany a investují potřebné zdroje, takže to vidíme jako partnerství mezi námi a těmito státy. Když se podíváme na ta čísla, je pravda, že je možné říci, že ta dohoda nefunguje plně, že ten obchod tolik nestoupl, jako třeba v případě Koreji nebo jiných jiné případy. Ale když se na to podíváme blíže, tak vidíme, že evropské potraviny stouply o 95 a exporty do Peru 75 eh, za stejné období. Eh, minulý rok jenom potraviny EU do Ekvádoru výrazně stouply. Exporty surovin z těchto zemí klesly do EU to je pravda. Je pravda, že Kolumbie navýšila své exporty potravin do EU 32%, i Peru o 35%. A vidíme, že tyto státy se staly méně závislé čistě na surovinách a jejich exportech a e, exportují více e, produktů s přidanou hodnotou. Takže tady jsou výsledky. Co se týče přístupu na trh s Kolumbií, vyřešíme problém státních zakázek, přístup na subfederální úrovni, vyřešili jsme problém v Kolumbii i co se týče zákona o lihovinách, tady byla diskriminační nařízení. Kolumbie zrušila i svoji politiku ní Ekvádor mm, zrušil um, celní poplatek z minulého roku, servisní poplatek. Peru celá řada produktů SPS byla schválena. Další výzvy eh, jsou jistě mm, přístup na trhy ve všech třech zemí, maso, eh, mm, Peru ve vztahu celá kapitola k Ekvádoru, doprava, IPR, eh, implementace GI, eh, management tak eh, odstraňování diskriminačních daní pro, ve prospěch místních lihovin. A pak je tady otázka udržitelného rozvoje, to bude důležité zaměření naší práce v nadcházející době. Došlo k nějakým um, úspěchům, měli jsme dobré schůze minulý rok, nyní se připravujeme na schůzi podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj v listopadu, kde budeme posuzovat, jak strukturální otázky, tedy jak tyto konzultační mechanismy fungují, v různých zemích. Je pravda, že Ekvador teprve začíná, ehm, Kolumbie, Peru, tak tam už jsou určité zkušenosti, budeme se muset podívat na podstatu věci. Ehm, pak jsou tady významné závazky. Mm. Obě strany chtějí, aby toto bylo úspěšné. Bude to fungovat jenom pouze, pokud se obě strany shodnou s tím, že to musí být úspěšné pro obě, pro obě strany. Eh, eh, nyní dostane slovo mm, Marcel Kolumbie, paní Adriana Vagas. Děkuji, pane předsedo. Ve světě, kde konfrontace je takovou konstantou na sociální úrovni, je velkou zprávou to, že se Kolumbii podařilo ukončit ten více než 50-letý konflikt, který měl více než 8 milionů obětí a stovky tisíc mrtvých. My jsme se zavázali vytvořit podmínky pro dokončení toho ozbrojeného konfliktu a také jsme se zaměřili na nezbytné transformace, aby se změnily podmínky, které právě vyživovaly to násilí z posledních desítek let. Takže jsme se zabývali otázkami, jako je venkovský rozvoj, politická účast, nelegální pěstování plodin a jak posílit a zajistit práva obětí. Také jsme se do dohodli, že ta předchozí opatření budou mít teritoriální zaměření. Už se buduje šest velkých plánů v těch nejvíce postižených regionech. Více než 31% celkové rozlohy naší země. Dosáhnout dohody bylo složité, byla to pro nás velká výzva a tou byla právě implementace, tedy jak vlastně uvést do chodu všechny ty plány, programy, zapojit do ně ty nejvíce postižené regiony regiony. A na druhou stranu v srpnu to bude pět let o provizorního oplatňování dohody o volném obchodu. To posílilo naši ekonomiku a také vztahy, které panují mezi zeměmi, které sdílí stejné demokratické hodnoty volného obchodu a právu právního státu. Je velice důležité, že obchod je tady ve službách míru. Do naší země přichází více investic, to posiluje ekonomiku, buduje to mír ve všech regionech. A také naopak jsou tu příležitosti producentů z těchto regionů a to umožňuje obchodní výměnu to, co jsme nazvali eh, na naší ambasádě eh, jako manželství mezi mírovou dohodou a obchodní dohodou, to je opravdová příležitost budovat mosty, aby všichni z toho vzešli vítězně. Už jsme provedli takovou první hodnotící zprávu a ta bilance je poměrně pozitivní, včetně to minulý týden uznala i Evropská komise na úrovni VTO v rámci analýzy obchodních politik Kolumbie. Evropská unie je i nadále druhou destinací eh, vývozu na světě, představuje 14 veškerého exportu Unie hned po Spojených státech a je třetím poskytovatelem produktů po Spojených státech a Čínou, 15 celkového dovozu do eh, Kolumbie. 78 vývozu kolumbijského ovoce pak směřuje do EU. Malé a střední podniky jsou obohaceny touto dohodou. V roce 2017 1127 kolumbijských podniků vyváželo na evropský trh a e, byly to produkty například v energetické oblasti v hodnotách více než 10 milionů dolar a z nich 320 podniků jsou malé podniky a více než 700 mikropodniky. V loňském roce Eh, neenergetické prodeje právě z vysoké procentuální částky pocházely z, té, z těchto malých a středních podniků. Jsme ale přesvědčeni, že potenciál je mnohem větší a je to příležitost, kterou nám přináší tato mírová dohoda. Může se posílit obchodní výměna a co se týče implementace dohody, myslíme, že může dojít k poměrnému eh, pokroku i v jiných oblastech, například fitosanitární opatření. Došlo k přátelským dohodám mezi příslušnými fitosanitárními eh, orgány. Hovoří se o admisibilitě klíčových zemědělských produktů, klíčových pro EU. Kolumbie také splnila své závazky ohledně přístupu na trh, změnila zákon, kterým se řídí ten režim eh, lihovin, také eh, se zabývala autorským právem. V dalšími podvýbory tam eh, máme také podstatné pokroky, například pod výbor pro usnadňování obchodu, ten má nyní bohatější a plynulejší agendu, zabývá se otázkou um, uh, duševního práva. Tam má už více než stovka evropských podniků ochranu a to od data vstupu v platnost. Zatímco uh, kolumbijským podnikům se to příliš nedaří získat tuto ochranu. A ještě bych chtěla zdůraznit dvě velké výzvy, kterým čelíme. Na jednu stranu jsou to celní sazby. Z těch osm, které byly uvaleny, eh, ty, které používá Kolumbie, to je cukrová třtina 85 Dále jsou tu výzvy napojené na eh, admisibilitu našich výrobků na evropský trh. Kolumbie chápe tuto potřebu Evropské unie vytvářet tu sanitární normy pro určité citlivé produkty. Nicméně tyto by se měly zapojit do jasně stanovených pravidel hry. My máme zájem plnit tyto pravidla, nicméně chceme větší míru pochopení, abyste chápali ty potíže, než dosáhneme té dané úrovně a technických požadavků. Například kakaové boby, to je dobrý příklad. Pro nás není důležitější plodinou eh, pro období po konfliktní, než jsou kakaové boby. Nicméně naši venkované Eh, vývozci, producenti zažívají velké bariéry pro vývoz na příští rok. Dále palmový olej. Musíme zmínit velké obavy, kterým nám činí rozhodnutí ze strany EU ohledně tohoto produktu. Podobně jako e, v případě kakových, e, kakového bobu, to je prostě otázka udržitelnosti plodin, ale myslíme si, že ta argumentace se nedá uplatňovat pro Kolumbii, protože pěstování e, palem tomu nevedla žádná deforestace. Tam využíváme naprosto jiné jiné plochy, které sloužily předtím tomu ozbrojenému konfliktu. A takže zároveň i ochraňujeme životní prostředí. No a dnes máme program pro palmovou různorodost krajiny, takže plníme celou řadu mezinárodních pravidel, dokonce obohacujeme biodiverzitu daných eh, ploch. Prostě jsme přesvědčeni, že jsou tu řešení, která budou výhodná pro obě strany a vesměs budou výhodná i pro životní prostředí. My jsme využili tu obchodní dohodu, pokud dovolíte, pane předsedo, že jsme plnili devátou, devátý odstavec uh, úmluvy o udržitelnosti. Počítáme tedy se spoluprací EU, hodně jsme pokročili v rámci dialogu s občanskou společností, to tu už zmínilo, vytvořila se tu interní konzultační skupina, je naprosto nezávislá. Už nemám příliš času, abych hovořila o těch pokrocích eh, v oblasti pracovního práva, ale vůbec poprvé máme vysoké procento eh, formální ekonomiky. Ehm, máme tu kolektivní jednání, eh, ta se eh, navyšují, jsou tu eh, pracovní smlouvy, ty regulérní pracovní smlouvy a podobně. A v oblasti životního prostředí jsme také hodně pokročili. Máme strategii pro kontrolu deforestace, podporu lesům. Tady máme elitní skupinu pro boj proti deforestaci. Vytvořila se také skupina inspektorů pro kontroly v terénu a řádné využití plochy půdy. A ještě na závěr chci využít příležitosti a zdůraznit eh, to vylepšení eh, vztahu, které eh, znamenaly pro mm, Kolumbii zapojení do práce OECD. Děkuji. Musíme držet, dodržovat naše časová omezení, jinak ne, projdeme naší, celým naším programem. Děkuji, pane předsedo. Já se učiním hovořit maximálně rychle. Děkuji za tu prezentaci pana Fisase. Byla velice zajímavá a chci říci, že Peru je naprosto ochotno spolupracovat a rozvíjet tuto spolupráci. Toto jsme si ostatně již vyjádřili. A mám jenom několik takových připomínek k té dohodě, které jsou ostatně v souladu s tím, co tu už zaznělo. V první řadě pro nás výbor pro obchod, který spolupracuje s Evropskou unii, to je tedy nejlepší možnost eh, fungování. Zjistili jsme, že tato obchodní eh, dohoda je prostě výtečnou příležitostí pro náš region. Jaké byly tedy ty obchodní benefity? V první řadě netradiční sektor, to znamená diverzifikace peruánského obchodu, tento druh vývozu směrem do EU se navýšil každoročně o 8,3 od vstupu v platnost a to znamená celou řadu nových podniků, nových odvětví, které se zapojují do mezinárodního obchodu. Abych to upřesnil, za pět let platnosti dohody se zaregistrovalo 813 nových vyvážených výrobků přičemž 97,9, to znamená téměř všechny, spadají do toho netradičního sektoru metalurgie, textil a podobně. A ve stejném obě, období 2770 nových vývozních eh, podniků se zapojilo do té obchodní výměny mezi EU a Unii a z nich 88,2% to jsou mikro a malé podniky a tady je ten hlavní společenský benefit této dohody pro Peru. 88,2% nových podniků jsou mikro a malé podniky. A také Eh, mezi lety 2012 až 17 průměrný plat pracovníků v těch podnicích, které obchodují s EU, se navýšil o 23,7 To znamená jasný přínos pro pracující. A to jsou prvky, které v rámci té analýzy eh, dohody by se měly brát v potaz navýšení počtu pracujících, který jsme zaznamenali v tom netradičním odvětví o 3%, ale v oblasti eh, zemědělské a chovu, to je oblast, která se nejvíce rozvíjí, narostla o 16% více pracujících. Také tu zaznělo, hovořil to pan Scholz, velice opodstatněně, že je důležité zeměpisně eh, diverzifikovat, aby se vše nesoustředilo jenom na velká eh, města. Mm, oblasti jako Piura Cajamarca, co jsou ty nejchudší oblasti Peru, Valle, eh, to údolí Kechuny, to je jedno, jeden z těch jedenácti regionů, které byly nejvíce obohaceny touto dohodou a navýšily svůj objem o 93 milionů v roce 2012 na 184 v roce 2017. To je tady podstatný nárůst. Takový centrální region eh, Ant, region Uni, zaznamenal nárůst vývozu do EU o 150 to jsou zase reálné údaje, které si vyžadují decentralizaci a možnost pracovních příležitostí pro malé zemědělce. Co se týče těch environmentálních závazků, to jste tady také projednávali, orgán pro hodnocení a inspekci v Peru e, od roku 2013 se zaměřuje na tu harmonizaci iniciativy a svobodného eh, jaksi, eh, rozhodování podniků a pravidly pro environmentální oblast. Tento orgán se nazývá OEFA a může ukládat sankce, ale působí také v oblasti prevence a eh, vlastně reportingu pro případy porušování. Tady jenom to eh, doložím takovou informací. Peru schválila rámcový zákon o klimatických změnách. To je vůbec první v našem regionu. To znamená, eh, že opravdu nám leží na srdci ten fenomén klimatických změn a také zachování kvalitního životního prostředí. Co se týče závazků v oblasti pracovně právní, také k tomu chci něco říci. Peru tvoří eh, součást těch základních úmluv ILO. Jen minulý týden Peru mm, byl zvoleno předsedou správní rady eh, OIT. Myslím si, že takové jmenování se nedělá jen tak z ničeho nic. Je to vlastně výraz uznání určité země, která si bere k srdci práva pracujících a také e, za práci zaměstnavatelů v této oblasti. Existuje tu ještě jedna věc, která vyplývá často z těch dokumentů o Peru, to jsou pracovní inspekce. Tady mám také několik údajů. Pracovní inspektoři v Peru v roce 2016, těch bylo 306 a Eh, doteď se ten počet zdvojnásobil a doufáme, že příští rok už jich bude 855 těchto inspektorů práce. A co se týče účasti občanské společnosti, tady chci zopakovat to, co jsem již zmínil. Článek 281 smlouvy o volném obchodu nenutí přímo k vytvoření té Domestic Advisory Group, ale uh, poukazuje na využívání podobných skupin, které již existují. No a tady Peru vlastně posílila, tu, posílila toto oblast a máme tu radu pro práci a už ji nepředsedá zástupce státu, ale zástupce pracujících či eh, zaměstnavatelů. No a na závěr, tady se připojí k tomu, co řekla naše přítelkyně z Kolumbie, tedy potřebu, aby jak Evropská unie, tak my se účastnili na obchodním mezinárodním systému, který bude předvydatelný, založený na rovných pravidlech a v tomto smyslu mnoha evropská nařízení O těch si my myslíme, že by měly být mnohem lépe koordinované. No já vidím, že už zvedáte kladívko, pane předsedo, takže vám děkuji za pozornost a jsem ochoten vám doplnit eh, další informace. Thanks a lot, eh, Mnohokrát děkuji, pane velvyslanče. Eh, ještě drobný dotaz od Helmuta Šolce, ale doufám, že opravdu jenom drobný. Já se pokusím co nejstručněji, protože až budeme projednávat návrhné zprávy, tak budeme moci zacházet více do podrobností, ale když už máme tu příležitost, tak Eh, mluvit tady s panem velvyslancem. Mohli byste, ne, vy jste hovořil o mírovém procesu, eh, mohli byste nás ujistit, že za nového prezidenta a, a pravděpodobně za nové vlády ten eh, stávající mírový proces bude pokračovat? Protože on přišel s jinými volbami před volbami, pro, sliby před volbami. Čili jak eh, lze ten proces stabilizovat a prohloubit a jak to můžeme, eh, eh, jak to může Evropská unie přispět? Nevím, jestli tohle byla krátká otázka. Dokážu si představit, že ta odpověď nebude krátká. miss, Vargas, please. Paní Vargas. Ele está No, nechci zneužívat mých výsad a eh, jakožto ženy, abych odpověděla na tak složitou otázku, ale myslím, že odpověď je jednoduchá a my na ambasádě jsme přesvědčeni, že ten mírový proces se dostal do těch území k těm komunitám a takovým způsobem, že prostě už není cesty zpět. Ostatně vy jako politici víte, že lidé jsou jiní, když vykonávají politiku a jiní jsou, když opravdu eh, sedí eh, v kanceláři a musí rozhodovat o vládních eh, záležitostech. My máme informaci, že Generál Naranjo má velice detailní program pro mírový proces, takže to je jasný důkaz toho, že prostě se budeme snažit, aby vše probíhalo maximálně plynule. No a o roli mezinárodního společenství, ta role je velice důležitá. Děkuji vám za tu otázku. Ono je totiž zásadní, aby Evropská unie podporovala mírový proces, aby podporovala novou vládu, aby tento přechod byl co nejplynulejší. Tady vidím tu zásadní roli EU. Děkuji. Thanks a lot, but very short. Děkuji, takže velice stručně, prosím. Já eh, nechci, eh, mám řadu otázek, ale nechci narušovat ten konsensus, co se týče zametání před vlastním Prahem, tak to není v souladu ta dohoda s pařížskou dohodou. Já mm, vím, že vy žádáte o trpělivost, ale já si nemyslím, že je nutné nebo užitečné Eh, přispívat k ehm, mm, spolehlivosti ehm, certifikačních agentur. To může mít dopad na některé naše ehm, branže, banány, cukr. A mm, to je poměrně vágní, eh, co bude ovlivněno vy mluvíte o demokracii, volném obchodu, eh, že to je dobré. Eh, komise a mm, zástupci komise tady přistávají, přiznávají, že tady ještě hodně práce ehm, respektování práv pracujících. Já musím ehm, říci, že vidím, že nemáme eh, stejnou, stejné názory. V ehm, Peru je 10 milionů lidí, z toho 2,9 milionů jsou to děti, do, od, děti od 6 eh, do 10 let, které pracují. Takže to je, tady je absence um, politik, které mají chránit ti, kteří obhajují um, práva, prac, práva pracující, jsou to státní nebo nestátní aktéři. Um, často um, jsou, dochází i k trestním stíháním eh, těch, kteří eh, eh, brání práva pracujících. 70 pracujících v Kolumbii nemá přístup k sociálnímu zabezpečení ani k jiným výhodám. Často jsou to dočasné pracovní místa, krátkodobá zaměstnání takže um, já myslím na naše um, společnosti jako my se tady má hodně práce před sebou. Mm, a myslím, že by, uh, že, že mm, to činí bez ohledu na cenu. A cenu lidsk, lidských životů v Peru, v Kolumbii i jinde. Děkuji, k tomu se vrátíme. Až pan Fízas bude prezentovat svoji práci. A k tomu dojde 27. září. Ale teď eh, závěrem eh, mu dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za všechny příspěvky ze strany kolegů, politických skupin. Už jsme se uh, si povídali o různých tématech předtím a opravdu se těším na spolupráci s nimi. Já naprosto souhlasím s tím, co řekla Ima tedy o významu pro malé a střední podniky. Mm, já to sdílím. Myslím, že tady není specifická kapitula v této dohodě, takže je důležité toto napravit. Dále bych chtěl říct si panu Zahradilovi, že ano, je zřejmé, že ještě e, zbývá velká, velký kus cesty, abychom vylepšili ty obchodní dohody a je to jedno téma, které nás nepokuje a to je nedostatek informací, které mnohé podniky mají, zejména ty malé a střední, takže je důležité se opravdu vynasnažit, aby byli obeznámeni s těmi výhodami. K tomu, co řekl pan Scholz, ano, je pravda, máte pravdu, ten odkaz na to propojení mezi obchodní dohodou a mírovým procesem, to je zase velice důležité a už na to poukázala zástupkyně Kolumbie. Ano, je pravda, a já to uznávám, že neformální sektor je až příliš eh, významný, nicméně v těchto případech je třeba se zaměřit na to, odkud vycházíme a kde se nacházíme. Nejen to systematicky kritizovat, že tedy něco eh, není pozitivní, to nás nevede nikam. Je třeba vidět, z čeho vycházela Kolumbie, z čeho vycházelo Peru, v jaké situaci jsou nyní, jaké úsilí vynaložili pro zlepšení už tu zaznělo, jak velké množství podniků vyváží, zní, zazněly tu také sociální podmínky a environmentální podmínky, které se zlepšily, takže ta sklenice nemusí být jenom napůl prázdná, ale spíše napůl plná a je třeba vidět tady ty velké výdobytky. Já se opravdu těším na spolupráci s vámi. Ehm, ještě několik slov. Ta zpráva bude krátká, omezuji mě na několik stovek slov, ale těším se na eh, vaše ehm, tedy obohacení a pozměňovací návrhy. Thanks a lot. This concludes this point. Děkuji. Tím jsme dokončili uh, tento bod a uh... Vrátíme se k němu 27. září, kdy budeme debatovat o návrhu zprávy. Bod 11. Ad hoc delegace eh, do eh, Mexico City 6. Eh, až 8. června. Zjišťovací mise po, do, po principiální dohodě o modernizace o, o obchodní dohodě EU-Mexiko. Tohle bylo oznámeno eh, v mém domovském městě v Hanoveru eh, na obchodním eh, veletrhu, kde, byla Mexik, kde bylo Mexiko mm, partnerskou zemí tohoto slavného veletrhu. Paní Immaculada Rodriguez Pinero a pan Fizas byli členy delegace a já dám nejdříve slovo i mně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat mexické vládě a také velvyslanectví Mexika v EU za výtečné přijetí, za výtečnou agendu, kterou jsme měli připravenou, za to, jak usnadnili uh, to, jak jsme díky jejich přípravě mohli prohloubit všechna ta rozsáhlá témata. Také děkuji sekretariátu a konkrétně Mercedes Rodriguez za veškerou podporu, jak nám usnadnila naši práci. Myslím si, že to byla velice vhodná mise v určitou dobu, kdy eh, se tu vysílá jasný signál, podpory modernizaci té obchodní dohody mezi Mexikem a EU a jasný signál vůči politice, kterou provádí Trumpova vláda, tedy to, že my sdílíme spravedlivý obchod, vyrovnaný, založený na pravidlech, na otevření se a dialogu, prostě to přichází ve velice důležitou dobu. Záměrem té mise bylo vlastně nadhodit v rámci dohody toto jasné sdělení, setkat se s důležitými partnery, projednat s mexickými partnery ty nedořešené oblasti, části, aby se dokončily technické aspekty dohody, konkrétně otázka týkající se od otevírání se subkontratací a veřejných zakázek těch pod federálním státům. My jsme si to mohli jasně prověřit. Je tu velký závazek mexické vlády, zavázali se vůči Unii a, a tedy do konce roku bychom měli mít ten kompletní seznam orgánů, kteří se zúčastní na tom otevírání se v rámci veřejných zakázek. Dále jsme chtěli vyjádřit hlavní eh, obavy, které vnímá náš parlament ohledně tedy podepsání úmluvy 98 v rámci OIT. Měli jsme opravdu eh, zásadní setkání s ministrem práce. Oni podepsali um, pracovní reformu, jejich vláda podepsala úmluvu a čeká se na ratifikaci senátem. Doufejme, že ten nový senát, až bude sestaven co nejdříve, tedy přistoupí i k této ratifikaci. Dále jsme se setkali se zástupci občanské společnosti, tu vnímáme velice strukturovanou. Ano, i nadále je potřeba, aby se více zapojovali do provádění té obchodní dohody. To je ostatně i jedna z těch podmínek, protože vůle tu bez pochyby panuje. A také bylo velice zajímavé, vyplynulo z toho, z toho setkání s tím speciálním orgánem pro označení původu, tady se bez pochyby můžeme hodně naučit eh, a ponaučit od Mexika. Oni mají specifický orgán, který jim umožňuje provádět přímo sankční opatření v rámci inspekcí takže jedno z těch témat, které nás znepokojovalo ohledně zeměpisných označení, bylo, jak zajistit plnění prostřednictvím etiket, tedy aby se opravdu respektovalo, aby se zajistilo to rozlišení těch produktů, tak myslím si, že to, že mají tu možnost přímo uložit pokutu, uzavřít eh, daný podnik, nečekat na soudní vyjádření a, a že daný podnik, který musí plnit tyto sankce, tak to nás velice uklidnilo. Myslíme si, že to je určitý mechanismus, který může sloužit jako model pro následování. A co se týče nafty, tak tady bych vás chtěla eh, rychle obeznámit s tím, jak jsme také pojednávali tedy tu záležitost jednání se Spojenými státy. Proběhlo tu eh, setkání s ministrem hospodářství, protáhlo se o další hodinu, takže je vidět, že jsme měli hodně času, abychom projednali prostě vše, co nám leželo na srdci. A on nám řekl, že si myslí, že to není ve slepé uličce, nebo bylo to v průběhu toho volebního procesu, a, a kdy tedy americká strana čekala na vytvoření nové vlády a je tu jen malá naděje tedy, a, že by tato vláda chtěla nějak pokročit v té bilaterální i multilaterální dokončení v rámci nafty. Ano, vím, že tu kolegové prosazují tu genderovou otázku. Ministr hospodářství se zavázal, že to znovu podrobí revizi té úmluvy z Buenos Aires, aby tam mohlo být nějaké příslušné ustanovení i v té obchodní dohodě, což si myslím, že je velice důležité. A co se týče zemědělství. Tady jsme měli také velice eh, podrobné setkání s ministrem zemědělství. Oni velice naléhají na potřebě zapracovat transformaci zemědělského odvětví, tak aby to bylo přínosnější, co se týče hodnoty pro jejich samotné výrobky. Ještě užeji spolupracovat na v oblasti spolupráce a koordinace fitosanitárních opatření a regulačních opatření. To je oblast, která přináší nejvíce takových eh, obav, protože je to velice vyžadující oblast, co se týče pravidel eh, pro nás důležitých. No a nechci to příliš protahovat, chci říct si tedy, že to byla mise velice úspěšná. Ještě jednou chci zopakovat poděkování mexickým orgánům, mexické vládě a naléhám tedy a znovu ohledně agendy že jsme vyslali tedy jasný signál, že máme vůli se maximálně vynasnažit, aby tato dohoda byla odhlasována ještě v tomto mandátu a myslím si, že obě strany to vnímají tak, že ano, chtějí to stejně tak, aby to vstoupilo v platnost co nejdříve. Děkuji. Gracias. And Mr. please. Děkuji, pan Fizas. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nedoplním příliš mnoho informací. Inmakuláda to velice dobře eh, popsala. Také já zopakuji poděkování Mercedes a výboru. Také evropskému eh, zastoupení a také německé vládě v čele protože ti nás doprovázeli na všech těch zasedání. Myslím si, že celý ten tým byl velice efektivní. Ano, fungovalo to velice dobře a měli jsme tam i několik setkání na nejvyšší úrovni. A to díky účasti těch osob, které jsem zmínil, ale také díky obrovskému zájmu ze strany Mexika aby tu opravdu byla tato dohoda o volném obchodu s EU, protože obchodní výměny s Mexikem eh, dosahují 80 eh, výměn se Spojenými státy, tož je tedy opravdu eh, důležité v období tak znepokojivém nyní díky politice prezidenta Trumpa, takže se tu otevírají nové cesty, tedy kontakty, vývozy a další možnosti pro EU. Takže si myslím, že bychom měli právě toto Eh, tuto cestu využít, protože může být přínosná pro nás všechny, jak pro nás Evropany, tak pro eh, Mexičany, eh, tedy jak Immaculada řekla, oni na nás měli čas, prostě minister hospodářství nám vyhradil ještě další hodinu navíc a stejně tak ostatní celá řada dalších ministrů. A ještě na závěr, mne velice znepokuje jedna věc. Myslím si, že bychom měli podepsat tuto dohodu ještě předtím, než skončí stávající legislativní období. Mně připadá absurdní, aby z důvodu nějaké divné interpretace nebo překladu, abychom ohrozili podepsání té dohody a já vím, že je zapotřebí to přeložit do těch 23 nebo kolik jazyků, to je asi těžké, navíc se to musí schválit právní službou, ale v konečném důsledku se zdá, že to, jak si to byrokratické zpracování trvá déle než samotné vyjednání dohody. Takže prosím, snažme se, aby se to mohlo odhlasovat tady ve výboru i na plénu ještě předtím, než skončí tento mandát. Thanks a lot. So... Mnohokrát vám děkuji. Pan Dachmos. Well, I, I, think, I think it's most interesting. Já si myslím, že tohle je na nejvíc zajímavé. Rád slyším um, tady tu zprávu od našich kolegů. Musím říci, eh, že eh, mi přišlo trošku překvapivé, že v Mexiku eh, proběhnou 1. července prezidentské volby kde samozřejmě odhady eh, mohou být vždycky eh, milné, ale kde levicový eh, kandidát pan Obrador asi vyhraje a pan Obrador zjevně je velice proti volnému obchodu, globalizaci a dohodám o volném obchodu. A to jste vůbec nezmínili. Vážený kolega, který jako vždycky Hmm, impozantní, když eh, mm, kroutí hlavou, tak nemohli by se tohle aspoň zmínit? To, že prostě proběhnete ratifikaci eh, obchodní dohody, eh, když to možná nakonec bude odmítnuto, už někdy tři měsíce po prvním červenci, tak se mi zdá to trošku takové trošku divné. Zprávy o panu Obradorovi a jeho názorech taky já samozřejmě to znám z tisku jenom, ale SVČ které tam, která tam má podstatnou, eh, podstatné zastoupení v Mexiku, by no, no, no, v čem to spočívá? Hmm, jsou ty zprávy přehnané? Eh, nebo eh, vypoví eh, pan Obrador ty dohody o volném obchodu, tak jak to slibuje? Je jeho volba opravdu významná? Nebo stal neutrální? Nebo mm, ne, nebude tady žádný dopad? Těším se na to, co nám k tomu vážení kolegové řeknou. Já jsem neobvykle přišel a abych se něco dověděl. Děkuji, vážený kolego. Já eh, nechci obhajovat levicové vlády, ale myslím si, že politika v Mexiku není stejná, jakou provádíme v Evropě. Tedy jsou tu některé změny, často i nečekaně radikální. A díky těm kontaktům, které jsme navázali, já sám jsem byl také přesvědčen. López Obrador není takový rázný eh, levičák, jak nám ho někteří malovali. Možná se to trošku mění a on a jeho tým nás ujistil, že budou plně respektovat dohodu o volném obchodu, že prostě není pochyby o tom, že by to eh, nefungovalo. A eh, ono vlastně soudit pana López Obradora můžeme podle toho, jak byl starostou města Mexika, což není nějaké malé místečko, bez žádných infrastruktur. On tam měl velký úspěch ve svém mandátu, ale ta strana, která je bližší mé straně, tedy lidové straně, strana PAN, tam jsou dva bývalí předsedové strany PAN, kteří López Obradora podporují a myslím, že 32 osobností strany PAN eh, nyní kandiduje na různé starosty, senáty nebo tu takzvanou skupinu Morena. Já nevím, jestli součást tady toho může eh, vést k nějaké změně kabátu, to nevím, eh, co zatím stojím, ale z toho, co mi řekli, López Obrador je velice pragmatická osoba a to nám řekli také nejen jeho příznivci, ale také velvyslanci v EU, s kterými jsme se setkali. Setkali jsme se u něho v kanceláři a bylo tam i jasná obava tedy o podepsání té dohody. Pokud to nebude schváleno nyní, tak těžko to bude za tři měsíce, protože musíme vytvořit nové výbory, noví komisaři, oni musí vytvořit nový senát, který to musí schválit tak to nebude eh, jenom spoždění eh, o tři měsíce, ale prostě by se to neschválilo do roku 2020 a to je důležité se pokusit to tedy urychlit co nejdříve. Já samozřejmě děkuji panu Darmusovi za eh, tuto jeho připomínku, protože asi to byl nedostatek, že jsem to neřekla já hned na úvod. Ano, v rámci naší mise jsme, si, eh, jsme zaznamenali naprosto jednomyslnou podporu všech eh, politických skupin, občanské společnosti, samozřejmě stávající vlády. Všichni podporují podepsání dohody, všichni. A navíc jsme měli příležitost eh, se setkat se všemi velvyslanci členských států Eh, v Mexiku, kteří nám potvrdili právě toto ze strany všech, všech kandidátů, tedy ohledně toho volebního výsledku, že tedy eh, všichni si to přejí, všichni jsou pro modernizaci dohody, aby se ještě navýšil potenciál a prohloubili obchodní vztahy s Evropskou unii. Určitě o tom nepochybujte. Thanks a lot. Uh, Děkuji. Takže eh, tlačme. A snažme se to tedy protlačit. A, a samozřejmě komise musí e, spěchat e, s překlady a dokončit tu dohodu a, a všechno e, to právní přežití a tak dále, takže vám budu držet e, palce. Tím jsme dokončili tuto věc. A poslední věc je 12 pro dnešek, což je Dohoda o spolupráci a partnerství a rozvoji mezi Evropskou unii a Islámskou republikou Afghánistánem. V tomto případě je tady pozměňovací návrh ke zprávě AFETu o tomto, protože eh, v této dohodě o spolupráci a partnerství eh, mezi EU a Islámskou republikou Afghánistánem eh, eh, se také jedná o, o obchodních věcech. Ten problém je teď eh, spíše takový institucionální. A sice, že po podpisu 18. února 2017 ta eh, dohoda byla dočasně eh, eh, uplatněna 1. prosince bez souhlasu Evropského parlamentu. A proto my jsme podali pozměňovací návrh k té zprávě AFETu, že jsme řekli jasně, že to není v souladu s Lisabonskou smlouvou a že chceme jasně dát najevo, zejména v souvislosti s našimi vyjednáváními o mezinstitucionální dohodě, že eh, nebude eh, žádné eh, předběžné uplatňování bez dohody s parlamentem, pokud nejsou nějaké naléhavé okolnosti, ale v tomto případě prakticky o půl roku později tady žádný naléhavý případ není. Takže Chtěl by si někdo vzít k tomuto slovo? Není tomu tak? Je tady ESVČ. Chcete si k tomu vzít slovo? Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Evropská služba pro vnější činnost eh, si velice váží eh, podpory Evropského parlamentu pro tuto dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje s Afganistánem. Je to důležitý krok na pozdvihnutí, e, na cestě k pozdvižení e, evropsko-afgánských vztahů. E, včasná implementace této dohody prostřednictvím předběžné aplikace naplňuje tento cíl Eh, pomůže to rychleji nastartovat toto. Tato dohoda opravdu obsahuje eh, součást eh, tedy část o obchodě a investicích, ale týká se to všeho, všechno spolupráce, projednávání obchodních a investičních otázek a ne přístupu na trh nebo liberalizace trhu. Čili na rozdíl od asociační dohody, tato Dohoda o spolupráci neobsahuje takovou malou FTA uvnitř. Děkuji. I think that we disagree. Já si myslím, že tady se neschodneme. V principiální věci. Stejně tak eh, u partnerské dohody a obchodní dohody by tady měla být jasná zásada že eh, by se neměla eh, předběžně uplatňovat bez eh, souhlasu parlamentu. Teď o tomto tedy vyjednáváme. Federica Bogherini udělala kompromisní návrh s, k, směrem k tomuto a doufáme, že rada se nad tím zamyslí. Nicméně myslím, že bychom měli přijmout náš pozměňovací návrh zítra. Děkuji vám. A tím eh, jsme tedy ukončili eh, jednání. Eh, přeji vám hezký večer, zítra se uvidíme.